děkování, eh, také přání. A moje přání je to, abychom mm, se spojili jako parlament, aby mezi námi nebyly rozdělení, ale nikoli abychom byli proti komisi nebo proti radě, ale abychom se spojili proto, abychom skutečně zastali to, co je naše role, naše institucionální role, jakožto um, rozpočtový orgán, abychom definovali tento nástroj, který je tak důležitý, a to je rozpočet. Eh, chci odpovědět kolegovi Portašovi, pokud jde o ty pokyny, tak eh, já jsem to vždy nacházela velmi eh, evropským, evropským způsobem a musíme začít alespoň prvním krokem. Prosím o klid. Bude hovořit pouze zpravodaj. Strategie 2020. Eh, může to být považováno za cestu, která je velmi dlouhá. A nevím, zda tedy skutečná zpráva v Evropě může být tak dlouhou cestou, ale určitě pokud ji nezačneme, tak ničeho nedosáhneme. To znamená, první konkrétní krok směrem k velkému cíli je zapotřeba. A myslím si, že tímto směrem musíme naprosto nezbytně jít, zejména proto, abychom eh, našli konkrétní strategii, která je tak složitá, jako je právě strategie 2020. Děkuji za slovo. Děkuji vám. Pan Gariga. Pane eh... Aunque todos estamos bastante de acuerdo con el texto. Přestože všichni souhlasíme s textem eh, naší kolegyně Balcány, tak my bychom rádi respektovali ten původní pořad jednání. A to znamená stanovené, eh, stanovený čas pro hlasování, což byly ty čtyři hodiny. Eh. Dobře. Dobře. Chápu, že i ostatní skupiny dávají tomuto přednost. Proto, abychom se vyhnuli ztrátě času, obrátím se na Ingel Gressle. Ingel, obracím se na tebe. No právě proto, aby si pracovala. Normálně jsme počítali s tím, že zítra v 10.45 učiní zhodnocení prvních kapitol tvoje práce ohledně finančního nařízení. Nyní máme k dispozici půl hodiny. Seš schopna udělat úvod nyní? Ne. Ne. Dobře, tím hůře. Takže se obracím na Moniku. Moniko, <laughs> já se snažím, aby členové výboru pracovali. Je to obtížné. Obracím se tedy na Moniku. Normálně Monika by měla hovořit zítra o nemovitostní politice. Moniko, jste schopna o tom hovořit dnes? Ano. No to je dobrá zpráva. Takže v obecném nadšení a s vaším souhlasem předám slovo Monice. Jestli Monika potřebuje dvě minutky na přípravu, tak je bude mít. A prosím ostatní, buďte sticha, abyste poslouchali Moniku. Tak já nemám příliš dramatický přístup nebo dramatickou záležitost. Jedná se eh, o jeden projekt v Karlsruhe, stavební projekt v Karlsruhe a jde o rozšíření a změnu eh, kanceláří pro institut pro Transuring eh, v Karlsruhe. ECU, to je jedna ze sedmi institutů, společného výzkumného centra komise. A tam se dělají základní věci pro ochranu evropského obyvatelstva eh, proti vysoké, vysoce radioaktivním materiálům, což je právě velmi aktuální téma. Eh, stávající kanceláře jsou na severu a na jihu, na jižním křídle, tam dochází ke změně. Je, nutné, je nutná sanace až na tu nosnou strukturu a potom tam má být ještě přístavba. E, důvodem těchto změn, já jsem se sama tam šla podívat a ten předchozí způsob, předchozí forma a, a ta struktura laboratoří byla jiná. Laboratoře byly uprostřed mezi kancelářemi, a to byly i laboratoře pro um, jaderný výzkum, což neodpovídá současnému standardu a právě proto jsme se chtěli přizpůsobit těm nejmodernějším standardu a to co nejrychleji. Myslím si, že vzhledem k současné situaci si uvědomujeme, že to je velice nutná věc, přestože tam dochází pouze k výzkumu. Laboratoře a kanceláře výzkumníků se v současnosti nachází v, nachází v tzv. kontrolovaném území, kontrolované oblasti, kde e, probíhají i jaderné aktivity. A tam tady probíhá zpráva, je tam i personál, a všichni se musí podřídit velkým kontrolám, které pro normální běžnou kontrolu vůbec nejsou, návštěvu nejsou vůbec eh, nutné. Eh, tam je vše, nutné vše odevzdat, eh, tašky, údaje, vše jenom pokud chcete najít kancelář. Je to prostě nesmyslné to takto zachovat a je to velmi drahé. A podle nařízení kanceláře musí je nutné přemístit z toho kontrolované území, také abychom zabránili tomu, aby nedošlo k nějakému eh, záření eh, z laboratoří nebo z, z jaderného výzkumu. Celkově eh, jde asi o 1800 metrů čtverečnů, čtverečních, které je třeba přesunout z kontrolovaného území na, území, na plochu nové budovy a buď tedy se bude jednat o nejaderné laboratoře, ty původní laboratoře budou eh, mimo provoz, ale záleží na tom tedy, jak byly používány. Křídlo C bylo postaveno v 60. letech a standardy pro energii a ostatní standardy jsou zastaralé a aby bylo možné přijmout dalších 52 zaměstnanců, tak to je nedostačující. A ve Württembersku eh, nám dali k dispozici další pozemek. Personál je eh, přechodně, má tedy materiály v kontejnerech a není problém, není žádný problém s kontaminací, tam to je prošetřeno. Eh, k personálu. Chceme mít eh, výraznější nárůst personálu. Ne, obávám se, není, nepředpokládá se nárůst. Takže v budoucí situace. Je to přes 6 tisíc metrů, 2 eh, 000 metrů jsou stávající budovy, a pak je tam sklep, asi 800 eh, metrů čtverečních. Nebudu zacházet do podrobností, je to v textu. Eh, všechny tedy plochy odpovídají běžné směrnici, běžným pokynům a zvolili jsme podnik, eh, kterou, který podporuje eh, organizace architekturu. Budeme mít tender, to bude stát 1,2 milionů a bylo vyzváno pět podniků, dostali jsme tři nabídky z těchto pěti oslovených a hlavním kritériem je nejnižší cena. Celé nás to bude stát 16,3 milionů a proto tedy prosím rozpočtový výbor, aby to schválil, protože ta změna je skutečně nutná. Děkuji. Velmi dobře, děkuji vám. Takže chápu, že Monika prostě nám navrhuje, abychom dali zelenou. Poté, co ona sama navštívila toto středisko a seznámila se s touto situací. Jsme opravdu plní obdivu a litujeme, že jsme se neúčastnili té návštěvy, kterou realizovala. Nikdo není proti, takže jsme rozhodli takto a tudíž nebudeme využívat článku 179 odstavec 3. A další dobrá zpráva. Inge našla svoje složky, takže máme ještě necelých 20 minut, které ji umožní, aby se vyjádřila a řekla nám, jak vypadají její práce. Chtěl bych jí poblahopřát a poděkovat protože já jsem zaslechl mnoho chvály v rámci parlamentu, samozřejmě, ale i mimo parlament ze strany komise a rady. Mnoho chvály ze strany eh, maďarského předsednictví, jehož zástupce zde vítám. Chválili kvalitu této práce. Děkuji kolegům za to, že budou sledovat bedlivě tyto práce, které jsou velice technické, ale mají obrovský politický význam. Inge. Děkuji, pane předsedo. Když už jsem dostala toto slovo, abych hovořila o svém oblíbeném tématu, tak to chci využít do poslední minuty a chci všechny varovat. Kolegyně Revelíně a já jsme předložili tento společný dokument, kde jsme se pokusili analyzovat jak to vypadá s novým návrhem komise, co je předmětem tohoto návrhu a kde jsou nutné změny? Chtěli jsme postupovat tak, aby tomu porozuměli i ti, kteří nepatří do našeho eh, klubu fanoušků. Takže se snažíme dokončit tuto zprávu a já stále ještě doufám, že do konce března bychom vám mohli dát překlady. Není to úplně jednoduché, protože se jenom částečně jedná o stabilizovaný text. Je tady eh, mnoho změn, komise má non-paper a jsou tady výsledky jednání, také rady a samozřejmě, že my se snažíme tyto myšlenky do toho začlenovat, eh, protože myslím si, že to usnadní budoucí řízení to znamená, je to eh, pozměňovací návrh 1 až 54, to jsou eh, pozměňovací návrhy, které jsme dali kolegům již v papírové podobě a to minulý týden. Také eh, s koordinátory jsme o tom již hovořili a byli jsme požádáni, abychom hovořili také o všech dalších postupech ohledně mm, přebytků. To je samozřejmě velký problém, zajímá to nejenom nevládní organizace, ale všechny zúčastněné subjekty. Já bych chtěla hovořit tedy o těchto pozměňovacích eh, návrzích 1 až 54. Co je tedy cílem těch prvních ehm, pozměňovacích návrhů, eh, jejich přibližně 33. Je to článek 1 eh, až 54. Snažíme se tady opravdu jaksi zajistit streamlinen ohledně těchto pravidel. Víme, že je tady mnoho, mnoho problémů, protože Eh, dochází k určitému obcházení rozpočtového nařízení, je tady mnoho výjimek a proto se snažíme buď tedy odstranit pravidla <laughs> nebo odstranit výjimky, eh, tedy pokročit v obou těchto proudech, protože je to zdroj eh, rozporuplných interpretací a proto je toto zapotřebí. Také jsme dali do mm, pozměňovacích návrhů, že mechanismus stability, který bude mít 60 eh, miliard, tak aby i tento eh, mechanismus byl projednán s námi. Samozřejmě, že to je velice relevantní pozměňovací návrh z hlediska rady, takže eh, je, jde také například o rozpočet společné mm, obrané politiky. Také chceme toto rozčlenit do jednotlivých sektorů. I tam by nemělo docházet k obcházení. Je to součást existujících eh, administrativních problémů, když tady máme určité rozporuplné, rozporuplná pravidla. Máme sektorální eh, nařízení a ta jsou mezi sebou vzájemně v rozporu. Pak bychom chtěli uchovat parlamentní práva z hlediska převodů a z hlediska eh, dodatečných um, rozpočtů. My nebylo by dobré, aby každý myslel jenom na sebe. Eh, samozřejmě eh, není to případ eh, komise, ale je pravda, že i komise se snaží zde vybudovat svůj vlastní vliv na náš úkor, tomu se chceme postavit ale u některých věcí musíme tedy ustoupit, protože dochází k, určitému, k určité úlevě z hlediska procenta mm, převodu, které mohou být provedeny. Minulý rok 11 nebo 12 mm, vlastně opravných rozpočtů bylo zrealizováno. Pak si klademe otázku, zda vůbec má smysl dělat takovýto rozpočet. Řekli jsme si, eh, že samozřejmě v rámci této solidarity bychom měli omezit eh, tyto opravné rozpočty. Měli bychom mít tedy klasický rozpočet, ten bychom měli tedy dodržovat, to je například eh, Fond Solidarity a pak ještě dejme tomu jeden dodatečný tak abychom eh, mohli omezit eh, mm, tato dodatečná čísla a také si ušetřit vlastně práci. Tolerované riziko, to je další bod. O co šlo komisi v tomto případě? Šlo o to, abychom při posuzování mm, implementace mm, zohlednili právě toto tolerované riziko. Problém byl v tom, že účetní dvůr ohledně tedy mm, předlohy tohoto eh, rizika, které má být tolerováno. Účetní dvůr to mm, nepřijal, mm, hovořil o dvou procentech. My jsme tady skutečně vlastně se pustili do procesu, který v konečném efektu neměl žádný eh, výsledek. My jsme se snažili aby tolerovatelné riziko bylo vnímáno jako dodatečná informace v případě absolutoria. Toto jsme tedy předložili jako návrh z hlediska discharge, jako údaj, který by byl připojen dodatečně. Článek 34 musí být přepracován. Tam je otázka toho, jaké dokumenty vlastně potřebujeme pro vypracování rozpočtu. Komise předložila pozměňovací návrh, kde říká, pokud se domníváme, že vám musíme něco poslat, tak to uděláme, rozhodneme o tom. My chceme naléhat na to, aby pracovní dokumenty, nebo lépe řečeno informace eh, k, k rozpočtu eh, byly eh, uchovány. Chceme tedy, aby finanční nástroje a projekty PPP byly soustředěny separátně v jednom dokumentu, tak abychom té historické řadě od, rok od roku věděli, čeho jsme dosáhli. Některé případy můžeme řešit pouze takto transparentně. A tady jde právě o návrh komise. Já si myslím, že se dostaneme dál, pokud budeme moci dostávat tyto dodatečné informace. První část těch pozměňovacích návrhů je velice technická, ale jsou to důležité věci, protože eh, dotýkají se mm, kompetence rozpočtového výboru. A teď je druhá část. Eh, co se týče těch příplatků dodatečních částek, tady jde o to, abychom postupovali tak, že by došlo k zjednodušení. A také evropské prostředky musí se stát atraktivnějšími pro příjemce. Počítali jsme s tím, že z hlediska eh, těch malých částek bychom používali jiná pravidla než u velkých částek. Zredukovali bychom počet dokumentů, to je také jedno pravidlo a stanovili bychom se, že některé částky mohou být propláceny paušálně. To znamená, že nemusí být pak dopočítáváno, zda je tam e, částka 3,70 eura jako určitý zisk. To znamená, měli bychom uznávat také Eh, eh, tuto možnost eh, postupovat ex post. Dále je tady princip degresivní řady. To už komise oslabila, my bychom to chtěli vlastně odstranit úplně. Pak, co se týče mm, těch způsobilých nákladů, to bychom chtěli lépe definovat. Například DPH by měla být způsobilým nákladem, To znamená, aby komise mohla opět dostat DPH od členských států. To je vlastně staré pravidlo, tady zdravím radu. Myslím, myslíme, že smyslem těchto částek by nemělo být, aby členské státy vlastně inkasovaly DPH. To je velmi důležitý bod. A myslíme si, že to je hlavní požadavek, který bychom tady měli položit v tomto smyslu. Co se týče ty contribution, tedy příspěvky, Tady se jedná o spolufinancování, které je věcné, není tedy peněžní. Chtěli bychom tady udělat návrh, který by se týkal malých částek. V podstatě by bylo možné zde udělat jaksi paušální prohlášení, které by se opíralo, opíralo o toto spolufinancování a um, chtěli bychom se vyhnout komplikovanému doučtování je to návrh, jak by se mohly posuzovat eh, tyto eh, částky. To je hlavní otázka, která se týká příjemců. Tady je spousta problémů. Ehm, učinili jsme určité návrhy a myslíme si, že tyto návrhy výrazně zjednoduší tuto věc. Potom jsme chtěli navrhnout Clearings Committee pro sporné případy. Tento výbor by měl být tedy zřízen. Ty sporné případy jsou stále diskutovány a vlastně se nikdy nerozhodnou, takže bychom chtěli zavést tento institut rozhodčího výboru. Sama komise by toto měla jaksi navrhnout a to by také zjednodušilo záležitost. Dále bychom chtěli pokročit v e-government a database, jak to říct německy, databáze. To znamená, chtěli bychom mít databanku právě pro příjemce. Tato databanka by se měla zmodernizovat a její využití by se mělo rozšířit. Víme, že existuje mnoho databank, ale nespolupracují mezi sebou v rámci jednotlivých členských států, takže každý se musí vlastně znovu registrovat do těchto eh, databank. Takže tím eh, by se toto usnadnilo. Co se týče příjemců, byli bychom rádi, kdyby měli více práv. Momentálně v podstatě e, nemají možnost se dozvědět, proč byli odmítnuti například. Ehm, jsou často příjemci, kteří opravdu absolvovali veškeré žádosti, stojí to 3 eh, tisíce až 5 tisíc eur a mm, bylo by dobré, aby tito příjemci po této námaze věděli, proč byli vlastně odmítnuti. Měli bychom tedy uplatňovat princip dobré zprávy a v tomto ohledu jsme předložili pozměňovací návrhy, které byly ostatně vyžadovány také ombudsmanem. Pokud je zde administrativní rozhodnutí, měla by tady být možnost také se odvolat a tudíž eh, dostat odpovídající sdělení v písemné podobě. Dále bychom chtěli vyjasnit eh, sankce. A chtěli bychom také vyjasnit terminologii, to znamená eh, recovery, zpěté proplacení a korekce, finanční korekce. Toto vše by se mělo tedy jaksi vyjasnit, také bychom chtěli bonusový systém ten modusový systém by měl být ve prospěch těch dobře fungujících zpráv členských států. Chceme, aby toto nařízení dalo možnost mít jiný přístup k těm jednotlivým zprávám podle eh, docílených výsledků. A i v tomto ohledu jsme předložili pozměňovací návrh. Pak je tady článek 56, sdílená zpráva nebo sdílený management. Tady máme obtížnou situaci 2. a 3. března se členské státy účastnily semináře, kde se hovořilo o novém kontrolním systému. Tento nový kontrolní systém byl odmítnut. E, tam se vlastně inspirovali agrárním systémem, to znamená, jde o osvědčující e, orgán, který vydává certifikaci a který by zde měl v tomto smyslu fungovat. Mělo by dojít k fúzi a měla by eh, zde být zajištěna akreditace ze strany členských států, tak aby to dobře fungovalo. Eh, samozřejmě vše by mělo být auditováno nezávislým auditorem. Členské státy chtějí dosavadní systém, to znamená oddělení managementu a osvědčení, odmítají akreditační systém jako takový. V tomto systému existuje sice akreditace, ale ne pro strukturu fondu a agrární systém. Takže tady skutečně mm, mě nebezpečí, že mm, to nepůjde dál. Vidíme, že se zde objevují tyto texty, které posílá komise, rada, ale zatím jsme nedospěli k nějakému jednoznačnému výsledku. Ten nový systém se mi dosti líbil, i když chápu členské státy, že přechodné období vytváří problém, kde by vlastně paralelně existovaly oba systémy. Takže teď se snažíme zjistit, zda bychom nemohli tedy porovnat tyto systémy a vlastně z toho porovnání získat to nejlepší. Ovšem dosavadní systém měl mnoho nedostatků, také z hlediska prohlašování a vlastně nebylo to v pořádku prohlášení eh, v porovnání se současným systémem. Eh, moje otázka je taková, jakým způsobem tedy eh, bychom zde zajistili opravdu stejnorodý systém, jak by bylo možné případně aplikovat sankce, pokud by bylo odevzdáno prohlášení, které by neodpovídalo skutečnosti je možné vlastně činit eh, prohlášení bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnosti nebo nikoliv. Máme příklad řeckých kolegů, nechci, aby se na mě proto zlobili, ale eh, tato záležitost je stále otevřená a mm, máme tady dva pozměňovací návrhy ke stejnému článku kde se navrhuje nechat eh, dosavadní systém, ale obohatit ho. Eh, chceme ponechat národní prohlášení. To znamená, měli bychom se dostat na cestu, kde by bylo možné národní prohlášení. Pokud si ponecháme současný systém, tak vlastně dostaneme 160 eh, prohlášení nebo bude nutné samozřejmě zpracovávat 27 takovýchto prohlášení. Na této otázce ještě pracujeme. V každém případě tady jsou dva různé systémy k této otázce. A když si uvědomíme, že eh, rada se nechá mluvit do těch jednání a my potom dědíme dva systémy, tak eh, eh, myslím, že nám nezbyde, než vylepšovat ten starý systém, ale kromě toho ještě eh, pracovat s tím novým. To, co pořád zkoumáme, jsou projekty PPP. Mez, mezi tím jich je asi několik desítek. Eh, na tom je 800 nových eh, zaměstnanců a já jsem si nevšiml, že by od nás někdo to kontroloval, aby vůbec řekl, jestli to potřebujeme v tomto rozsahu a může se tedy stát, že v budoucnosti budeme potřebovat lepší informace. A já si myslím, že bychom v našem nařízení měli udělat zvláštní kapitolu pro PPP, abychom zapsali eh, věci, které řeknou, že budeme potřebovat více informací, aby to bylo úplně transparentní. S těmi finančními nástroji, které teď budeme mít, eh, těch eh, projektů bude mnohem více. Komise navrhuje, aby to nebyly jenom veřejnoprávní projekty PPP s komisí v oblasti zprávy, ale abychom dostali i soukromé projekty PPP podle práva členských zemích, anebo aby to byly smíšené projekty. A já si myslím, že je potřeba vědět, jestli ty soukromé projekty PPP budou na nich pracovat naši zaměstnanci. Nevím, jak to bude vypadat. A proto si myslím, že bychom se měli postarat o to, abychom byli připraveni na větší využívání projektu PPP a finančních eh, nástrojů, tak tím umožnili, aby eh, to nenarazilo na problémy. Teď eh, ty současné postupy předpokládají, že ten parlament to toleruje, podepisuje ty peníze, ale bez toho, aby měl o tom dostatečné informace, takže to by se mělo změnit. Potom u těch finančních nástrojů Tady je článek 120 B a C, to je podle starého počítání. Dnes tam byl oznámen nový text, což eh, je obrovská zábava, eh, moci diskutovat o konkrétním eh, textu, který se mezi tím změnil, takže mm, nemáme vždycky ten text úplně ve stejném v současném stavu nebo v aktuálním stavu. Já bych byl rád, kdybychom ho měli, abychom se mohli zabývat skutečným stavem abychom vůbec věděli, jakým směrem se ty věci eh, pohybují. Byli bychom rádi, kdybychom to dostali do konce měsíce, protože jinak nemá eh, smysl se neustále zabývat těmi neustále se mění, měnícími se texty a zohledňovat to v našich eh, dokumentech. Já doufám, že to podaří dodržet a že budeme moci včas se tím zabývat a diskutovat o tom se zástupci politických skupin. Byla bych ráda, abyste byli kritičtí, abyste měli připomínky, abychom všichni eh, si zjednali eh, lepší povědomí o těchto věcech. Je to jedna z nejkomplikovanějších věcí, které jsem kdy ve svém životě musela dělat. A to proto, že ta, ten, ty údaje nejsou k dispozici. Eh, například to, co dělat s těmi projekty PPP, abychom zajistili dobrý právní základ. To nemáme k dispozici, protože ty projekty až dosud skoro nebyly vyhodnocovány anebo u čeho hodnocení chybějí velmi důležité prvky, například náklady na zprávu. Takže na to upozorní kolegy. Myslím, že je potřeba eh, se postarat o to, aby parlamentu bylo učiněno zadost. Děkuji, Inge, za to, že jste nám shrnula tuto herkulovskou práci. Pan Gajer požádal slovo. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Inge Gressle hovořila, jak tedy správně uvedla, tak hovořila skutečně podrobně. Nás na to upozornila a myslím, že nám všem je jasné, že máme velice angažovanou a podrobnou zprávu a stejnou zpravodajku a to je dobře. Nicméně pro mnohé ostatní ve výboru to znamená, i v ostatních výborech, kteří s tím musí pracovat, tak to pro nás znamená technický problém, a sice problém tempa a takové podrobnosti, které musíme dostat i my. A předtím, než se vyjádřím ještě i dvěma eh, bodům, které se týkají obsahy, tak mám jednu, jednu žádost. A myslím si, že pro výsledek by bylo dobré, kdybychom skutečně se na to vynaložili dostatečný čas a mohli se tím ve výboru skutečně zabývat podrobně a sice déle než jenom jedno zasedání. Já mám totiž určité obavy, které se týkají jednoho místa. A sice, když určité části nařízení, finančního nařízení, které je možné obsahově uspořádat, nebo zůstaneme u toho, že je možné je obsahově uspořádat, tak pokud nedosáhneme společných cílů, u kterých se budeme jistí, že většina tohoto výboru chce jít tímto směrem, tak mám obavy, že potom na konci finanční nařízení v tom definitivním textu, definitivním znění, bude závislé na určitých náhodných většinách a na to chci upozornit. A proto tedy, eh, pokud někdo bude pracovat jako stínový zpravodaj eh, a také prosím své kolegy ze své frakce, tak eh, prosím, pokud budete mít pochybnosti o tom, proč něco je nebo není správné, tak chci navrhnout to, abychom mm, se postarali o intenzivní konzultace a věnovali tomu příslušný čas a mohli skutečně intenzivně diskutovat o obsahu, protože určitě se tady různé většiny a pak se to skutečně odrazí na té práci. Kromě toho mám ještě tři komentáře k základním směrům naší skupiny. A sice naším cílem je, aby na konci tohoto nařízení pro ty příjemce byl usnadněn život, protože kdo funguje v volebním obvodu a zabývá se evropskými projekty, tak neustále naráží na to, že ten konečný uživatel, konečný příjemce se stěžuje na to, jak to je velmi komplikované, jak je komplikované získat eh, evropské finance. A týká se to projektu mobility, týká se to eh, výměny studentů, výzkumných projektů, projektů, které se týkají strukturálních fondů a tak dále a tak dále. To znamená, když se podíváme hlouběji pod povrch věcí, tak velice brzy zjistíme, že existuje jeden problém, který musíme vyřešit my, tady mezi námi. A sice je to problém governance, problém zprávy, jak je tady správně popsáno, a jedná se o sektorální úpravu výdajů určitých oblastí v rozpočtu, které jsou v rozporu s finančním nařízením. A tento, na tomto chudák úřední komise potom je postaven před situaci, kdy má před sebou dvě, dva různé předpisy, kterými se oběma musí řídit. A tyto v některých případech jsou rozporuplné. A potom to se dostává i na národní úroveň. A to je problém. Když eh, se podíváme na Německo, tak eh, to naráží, toto rozporuplné právo, na eh, vnitrostátní rozpočtové předpisy, které za to nemohou. Ty nejsou také streamlinované, sladěné a potom se to odrazí na tom konečném uživateli. A to znevýhodněný konečné uživatele je ještě vyšší ale jsou to evropské peníze, o které jde. To znamená, můžeme poukázat na chaos, který vznikl v Bruselu. To je ten dojem, který konečný uživatel má. Dobře, já mohu konečnému uživateli říci, podívejte se na to, jak to vypadá, podívejte se, jakým problémům skutečně čelíme. My rádi odvedeme svou práci v rozpočtovém výboru, ale eh, je také na členských státech, aby věc řešili. A například Severní Porýní Vestfálsko má jiné předpisy než například eh, je to v oblasti Düsseldorfu. To znamená, sektorální předpisy představují tu část úkolů, kterou musíme vyřešit my a myslím, že bychom se toho měli ujmout. A k tomu chci kolegy vyzvat. Máme různé členské státy nebo spolkové země a měli bychom se podívat, jak to tam funguje v těch vnitrostátních rozpočtových předpisech, tak aby finanční nařízení v EU mohlo tomu také odpovídat. A abychom viděli, jaká skutečně je frustrance mezi konečnými uživateli a jaká je příčina na úrovni EU a jak to je v případě e, věcí, za které nemůže e, legislativa EU. Je to velká práce, ale tato, tato sektorální úprava je věc, kterou se musíme zabývat a dostávám se zpět k tomu. Musíme zajistit to, aby finanční nařízení splňovalo potřeby sektorální úpravy a potom, jak se to odrazí na jednotlivých odvětvích, tak k tomu zatím eh, nemám tu politickou fantazii. Ale ještě druhá věc, které jsem se chtěla eh, vyjádřit, a to je to přijatelná, ta přijatelná míra rizika mm, a chyby. Jaké je tedy, eh, jaká je tolerovatelná míra eh, chyby? Výpočty ukazují na určitou míru, a sice protože náklady na eh, kontroly, když je postavíme proti tomu užitku, tak musíme vždy srovnat náklady a užitek. To znamená, jak nákladné jsou chyby, které můžeme najít. A myslím si, že každý daňový poplatník pochopí, že je nesmyslné vynaložit 10 tisíc eur na kontroly proto, abychom našli chybu, eh, která je ve výši 2 eur. To znamená, je zde určitý mezní užitek, ale na konci to nesmí vypadat tak, že komise v podstatě dostane povolení eh, v určitém míře vůbec chyby nehledat, nekontrolovat věci. A myslím si, že již máme první ovoce, protože vidíme signály z komise, že jsou ochotni eh, tolerovatelné riziko chyb, eh, kdy tedy není možné nějak nic dělat. A jednalo by se o nástroj zprávy, jak tomu je skutečnému auditoru a tak to již dává smysl. Takováto, takovéto, míra rizika je pro nás přijatelná, ale chci připomenout, jaké je stanovisko parlamentu, a sice, že toto riziko je nutné uplatnit tehdy, pokud jsme skutečně využili všechny ostatní možnosti omezení chyb. A také podle toho, jak tedy členské státy kontrolují a spravují finanční prostředky. A Nadále to považuji za užitečný nástroj. Pokud to budeme smysluplně používat a pokud výkaznictví a členské státy splní minimální požadavky, které musíme definovat, a pokud tedy někdo skutečně bude stát za svým podpisem a toto národní prohlášení bude rádné. To je věc, na kterou jsme chtěli ještě poukázat jako sociální demokraté a vidím, že pan předseda mi již ukazuje, že bych měl eh, svoji připomínku ukončit. Děkuji. Já vám děkuji. Přihlásilo se několik ža- eh, žadatelů o slova. Pan Les, ale já navrhuji, abychom teď eh, to na okamžik přerušili. A vzhledem k tomu, že náš předseda a generální tajemník byli velmi přesní a my jsme si naplánovali diskusy o předběžném návrhu rozpočtu pro parlament na rok 2012. A já jsem velmi rád, že tady mohu přivítat pana místopředsedu Pytela, pana místopředseda Kvadrase a pana generálního tajemníka parlamentu eh, Veleho. My máme pana zpravodaje Fernandeže, my už jsme minulý týden měli jedno velmi dlouhé pracovní jednání s koordinátory a chci se nejprve zeptat, jestli to budete chtít nějak uvést, anebo dáme hned zástupcům předsednictva. Vidím, že pan zpravodaj navrhuje, aby vysocí představitelé zástupci předsednictva si vzali slovo jako první, takže dám slovo panu Pitalovi jako prvnímu. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaji a zdravím všechny kolegy z rozpočtového výboru. Spolu s kolegou z generálního sekretariátu, doktorem Velem, jsme zde, abychom přispěli k této diskuzi o eh, odhadu příjmu výdajů na rozpočtový rok 2012. Tento dialog jsme zahájili tedy s rozpočtovým výborem Eh, již máme zkušenost z minulých let a i letos. Eh, spolu s koordinátory jsme se sešli již minulý týden a doufáme, že se nám podaří dosáhnout dohody. A sice tak, aby poté mm, byro v parlamentu schválilo za, eh, definitivní verzi, zatím nedošlo ke schválení. A my si velmi vážíme té spolupráce s rozpočtovým výborem. K obsahu návrhu. Myslím si, že je důležité zdůraznit, že velká část eh, navýšení rozpočtu pro rok 2012, případně 2011, eh, je daná čtyřmi velkými prioritními projekty, které probíhají. Je to projekt CAD v Lucembursku, eh, rozšíření třetí Chorvatska, a věci, které souvisejí se vstupem smlouvy v Lisabonské dohody. To znamená čtyři, velký, čtyři velké projekty, které již probíhají, které byly již spuštěny. Obecně řečeno, různé návrhy z generálního sekretariátu byly, byly zhodnoceny jako reálné, to znamená, předsednictví je podporuje, nicméně nemůžeme ignorovat eh, vyjádření plenárního zasedání a sice zachovat eh, nárůst navýšení rozpočtu pod úrovní inflace. A kromě toho nechceme tedy chceme dostat mandátu, který jsme dostali od parlamentu. A to je ten důvod, proč jsme ochotní eh, identifikovat případná, případné úspory, abychom vyhověli této žádosti. Naše diskuse se zaměřuje zejména tedy na úroveň navýšení, nicméně musíme vzít v úvahu, že náš manévrovací prostor, tak jak to uvedla také konference eh, prezidentů minulý rok, nám dává eh, prostor asi 20-22 eh, mm, okruhu 5. To znamená, nechceme eh, jít nad úroveň inflace, ale na druhou stranu musíme tedy zůstat v tom prostoru 20-22 eh, okruhu 5. Je zde nutnost úspor v okamžiku, který je tak eh, ožehavý pro veřejné finance i národní, jak na národní úrovni, tak na úrovni EU. Minulý týden v rámci setkání s koordinátory se eh, objevila velká potřeba zachovat eh, navýšení pod úrovní nebo na úrovni inflace a přitom tedy vyjít vstříc eh, potřebám rozšíření o Chorvatsko a 18 členů podle Lisabonské smlouvy. A máme zde tedy ještě opravný rozpočet. Takže si myslím, že v tento okamžik máme všechny podmínky pro to, abychom bez nějakých větších problémů mohli dojít ke konsensu. Děkuji za slovo. Já vám chci se zeptat eh, ostatních zástupců předsednictva, jestli to budou chtít doplnit. A eh, teď je tady na řadě pan Klaus Vele. Děkuji vám, pane předsedo. Já se mohu naprosto přepojit eh, k tomu, co říkal příslušný místopředseda parlamentu. V tomto okamžiku máme příslušné návrhy na předsednictvu k dispozici které procházíme stejným způsobem od roku 95, které se pohybují na úrovni 20 až 22 kapitoly 5. Přitom se samozřejmě uvědomuje, jaký je ekonomický kontext. Tady je několik strukturních prvků, čtyři tedy. Jednak se to týká eh, vyrovnání nebo eh, zohlednění inflace, Potom eh, ten přírůstek 18 nových poslanců, nicméně tady jsme eh, v situaci, kdy ještě ne všechny členské státy ratifikovaly toto doplnění, zejména se to týká Velká Británie, Francie, Nizozemí a Belgie. Tady ratifikace ještě není dokončena, ale počítá se s tím, že ta ratifikace by měla být dokončena do léta. Třetí základní prvek je Eh, příprava na rozšíření o Chorvatsko. V posledním roce už rozpočtový výbor eh, schválil polovinu těch eh, příslušných prostředků. Teď jde o to, jak s tím pokračovat a schválit druhou polovinu. U Chorvatska se nacházíme trochu v jiné situaci než komise a sice proto, že protože jsme nabídli, aby v tomto parlamentu se účastnili naší práce národní poslanci. Ještě předtím, než to eh, je všechno schváleno, tedy v okamžiku podpisu přístupové smlouvy, takže oni tady vlastně začnou pracovat o rok eh, dříve, než tomu je v případě komise nebo rady a teprve eh, po od toho okamžiku plného členství potom vykonávají plně svou práci. Tradičně Eh, jsou to poslanci Národního parlamentu, kteří tady nás rok doprovází jako pozorovatele, ale snažíme se jim už dát k dispozici patřičné ehm, pracovní podmínky a proto v našem rozpočtu by měla být možnost jim to zajistit, aby 12 ale víme, že jejich tedy 12 ještě nejsou ukončena eh, ta přístupová jednání. Maďarské předsednictví eh, by chtělo to dokončit do června, ale víme, že ještě existují určité výhrady, například také na straně komise. Čtvrtý strukturální eh, prvek je financování budovy Konrad Adenauer v Lucemburku. To je téma, které nás bude zaměstnávat ještě v příštích letech a tady budeme muset odpovědět na jednu zásadní otázku a sice Eh, v jakém rozsahu chceme provést eh, ty stavební práce z našeho rozpočtu, tak aby to také bylo vykazováno patřičným způsobem eh, v našem rozpočtu a také jakým způsobem bychom mohli ušetřit v následujících letech, v jakém rozsahu to chceme financovat z úvěru Což, čímž bychom ale eh, upřímně řečeno to nechali nebo zatěžovali tím eh, příští, no budoucí poslance. Když to všechno sečteme, těch 18 rotečních poslanců po Lisabonské smlouvě, rozšíření o Chorvatsko, to je zase také rozšíře, eh, rozhodnutí členských států, a rozšíření budovy KAT, tak je možné konstatovat, že i v tom aktuálním návrhu, který má předsednictvo k dispozici, ten Eh, základní rozpočet parlamentu by narostl o něco méně, než je ta míra inflace. Takže i když se zohlední tyto zvláštní prvky, tak si pořád myslím, že je to velmi realistický návrh rozpočtu. K otázce eh, zaměstnanců, kromě těch chorvatských spolupracovníků, kde se to bude odvíjet stejným způsobem jako u těch 12, kteří vstoupili naposledy, a kde Chorvaté mají právo na rovné zacházení s těmi 12 předtím stoupějšími členy. Navrhujeme 27, rozšíření o 27 míst po Lisabonu, což je pro sekretariáty, pro sekretariát eh, pro výboru pro rozpočet, výboru pro právní záležitosti a sekretariátu výboru pro zahraniční obchod. V současnosti se ten eh, sekretariat pro eh, výboru pro právní záležitosti se hodnotí jako středně velký výbor. Se, pardon, sekretariat pro mm, právní záležitosti je zatím ve velikosti, jako kdyby patřil k podvýboru, ale já si myslím, že to neodpovídá vážnosti a rozsahu té práce, kterou tento výbor pro právní záležitosti provádí a u zahraničního obchodu si myslím, že můžeme všichni Ehm, konstatovat, že tady došlo k obrovskému nárůstu významu, protože na rozdíl od legislativních výborů u výboru pro zahraniční obchodu, my máme to poslední slovo, takže eh, komise něco vyjedná, nějaký návrh, eh, mandát schválí rada, ale parlament má potom konečné slovo v celém tom procesu. A to je zodpovědnost, kterou musíme vzít vážně, musíme se na to připravit, abychom byli kompetentní a proto si na to musíme vyčlenit dostatek prostředků, abychom mohli přijmout nové pracovníky. Dále jde o to, jak financovat naše nové možnosti, které máme podle Lisabonské smlouvy, což znamená, že se budeme muset vybavit na eh, zacházení s důvěrnými dokumenty, eh, které budou například přecházet z rady. Zatím s tím máme někdy problémy, protože rada nám eh, vyčítá, že nesplňujeme všechny požadavky na zajištění důvěrnosti a proto se chceme postarat o to, aby v budoucnosti tady bylo jedno, eh, jedna přepážka nebo jedno místo, eh, přes které bychom mohli přijímat eh, tyto důvěrné dokumenty, které nám teď nebyly dávány k dispozici, ale které přitom zákonodárci potřebují, aby mohli právně odvádět svou práci. Takže si myslím, že to je velmi omezené, eh, omezené navýšení o pracovníky o 6 eh, pracovníků. Dále 6 pro generální ředitelství pro komunikaci, to je časově omezená záležitost na, eh, do příštích vole, potom 17 míst pro generální ředitelství, které má na starosti budovy, protože to je třetí fáze toho navýšení, které už bylo schváleno předtím a potom jsou tady věci, které byly drasticky seškrtány a 36 teď je možné přemístit eh, na jiná místa. Všechny ty žádosti byly ověřeny, jsou všechny oprávněné a budou tedy eh, pokryty z těch eh, zdrojů, které již máme. Dále je tady řada jiných iniciativ, které, o kterých bych se chtěl zmínit. Jednak je to Dům evropských dějin, to je věc, která byla schválena již v minulém eh, volebním období v roce 2008. Teď to postoupilo o notný kus dopředu. Brzy eh, k tomu budete mít eh, velmi podrobnou prezentaci na tomto výboru o volbě architekta, tak abyste měli všechny informace k dispozici o tom, co, jak to vypadá, jak to vypadá s náklady samozřejmě a jaké budou ještě dodatečné náklady na rok 2012 se předpokládá částka 13 milionů a 1 milion na exponáty. Předsednictvo také aktuálně diskutuje o zatím skromné částce pro carbon offsetting, tedy kompenzaci emisí CO2, zatím to ve výši 1 milionu, ale ještě nebylo rozhodnuto, jestli to bude dobrovolné rozhodnutí poslanců, anebo jestli jako instituce eh, se rozhodneme to automaticky kompenzovat, protože mm, e, způsobujeme emise. Myslím, že e, zatím se předpokládá, že to bude automatické. Dále jde o zlepšení vybavení v oblasti informatiky, a to protože vyšlo najevo, že celá řada poslanců chce provést tuto eh, modernizaci, protože mm, ty možnosti už jsou dnes jiné než v minulosti. Máme tady krátkodobý střednědobý plán pro tuto oblast. Dnes například eh, se zlepšuje mobilní komunikace, tedy Wi-Fi, bezdrátová síť. V roce 2012 bude pokračovat s modernizací v jiných oblastech. Je tady několik menších věcí, které bych chtěl ještě asi uvést. Jednak jsou to místa ve školce v Bruselu, protože konstatujeme nejenom u našich pracovníků, ale také u asistentů, že eh, díky bohu roste počet eh, narozených dětí a my máme odpovědnost se o ty děti eh, postarat. Dále bych chtěl na závěr říci, že myslím, že i v tomto roce probíhá velmi dobrý dialog mezi rozpočtovým výborem a předsednictvem. Několikrát došlo k setkání s pravodajem. Myslím, že jsme také měli velmi dobré setkání se zástupci, eh, s předsedou a se zpravodaji. Eh, mohli jsme se dohodnout také na harmonogramu, který umožňuje, abychom kdy včas eh, se dohodli na tom, čím by se měly zabývat národní parlamenty, ale na druhou stranu také předsednictvo se rozhodlo být střícné, tam, kde ještě neexistují obecné pokyny a také rozhodlo se dohodnout výborem pro rozpočet, ale zásada musí být přijetí obecných eh, zásad plénem. Ty byly přijaty velkou většinou 574 hlasy a rozhodnutí o tom začít připravovat rozpočet pro Chorvatsko teprve v okamžiku, kdy to rozhodnutí padne tedy jednak v tom okamžiku, kdy začne ratifikační proces a e, musíme e, se počkat, až bude dokončena ratifikace doplnění o 18 nových poslanců. Za třetí, myslím, že ještě máme u budovy Konrad Adenauer manevrací prostě směrem dolů, ale chtěli bychom ten rozpočet připravit v souladu e, se situací a potom jde o to, jak přizpůsobit rozpočet inflaci takže si myslíme, že jsme značným způsobem vyhověli přání výboru pro rozpočtu a jsme připraveni převzít za to zodpovědnost. Příští střed na zasedání se budeme zabývat odhady a jsme také připraveni provést sami škrty. Děkuji, pane generální tajemníku. Pane místo předsedo, chcete to okomentovat? Máte slovo. No Děkuji. Pane předsedo, eh, nemám, co bych eh, dodal k tomu, co tady zaznělo ze strany eh, pana Pitely a generálního tajemníka. Chtěl bych pouze říci, že naprosto souhlasím s tím, co zde bylo uvedeno. A chtěl bych zdůraznit, že tyto předběžné odhady věrně odpovídají eh, stanovisku eh, rozpočtového výboru a zcela se kryjí s tím, co bylo přijato na plenárním zasedání z hlediska hlavních směrů. A proto se domnívám, že jsme na dobré cestě, na dobrém začátku a že se nám podaří dospět eh, rychle k dohodě na dohodovacím řízení. Je tady ještě několik otázek, které souvisejí s nemovitostní politikou a v tomto ohledu eh, bych na to rád upozornil našeho eh, kolegu Fernandesa, který je zpravodajem a kterému ostatně blahopřeji k jeho eh, úžasné práci. První otázka se týká odstavce 30 jeho zprávy, kde na jedné straně je vyjádřeno potěšení nad rozhodnutím, které bylo přijato 24. Eh, března eh, minulý rok ze strany Bira. A na druhé straně se připomíná, že je nutné rozvíjet střednědobou a dlouhodobou nemovitostní strategii. Rozhodnutí Bira z 24. března Mm, právě jednalo o takovéto střednědobé a dlouhodobé strategii. Já se domnívám, že tento odstavec by měl být tedy v souladu eh, s tím, co bylo přijato Birem 24. března. To znamená mm, v souvislosti se střednědobou a dlouhodobou strategií. Druhá otázka se vztahuje 80, na 86 milionů, které nám byly vráceny ze strany belgického státu. To jsou částky, které můžeme použít pouze v rámci nemovitostních projektů. Rozhodnutí věnovat eh, tyto částky na zlepšení pracovních podmínek poslanců, eh, na zvětšení jejich prostorů, eh, toto rozhodnutí odpovídá tomu, že po posledním vylepšení ehm, pravidel sekretariátu poslanec může na příště mít k dispozici tři akreditované asistenty v eh, Bruselu a tři ve svém eh, okrsku, ve svém státě, takže šest osob. A pokud eh, tedy se rozhodne najmout tři osoby, může to učinit ale v současnosti bude mít dosti velké potíže z hlediska prostoru pro tyto asistenty. Proto těchto 86 milionů by mělo být přednostně věnováno na vyřešení otázky prostoru. Samozřejmě je možné vyčlenit tyto peníze také na další nemovitostní projekty, ale pokud se domníváme, že by tyto peníze měly zlepšit pracovní podmínky, tak musíme být konzistentní. Není možné zde nabízet určité možnosti poslancům, aniž by fyzicky zde existovaly konkrétní prostory pro tyto možnosti. To je vše, pane předsedo. Dobře, náš zpravodaj, pan Fernandez, má slovo. Pane předsedo, i já bych Eh, rád eh, přivítal eh, pana předsedu, místopředsedu a také generálního tajemníka parlamentu, protože text, který přijímáme, v celku odráží správnou cestu a ukazuje dobrá řešení. Možná, že jsou tam určité interpretační rozpory, které bychom měli vyřešit. Mám na mysli Mm, principy, podle kterých se budou odvíjet některé i nemovitostní projekty. A mám na mysli také závazky, které byly přijaty v rámci těchto hlavních směrů a vlastně mm, představují jakousi cestu, která je vymezená právě proto, abychom připravili odhady rozpočtu 2012. Nechceme mít rozpočet, který by překračoval inflaci a procento z kterého vycházíme, je procento, které používá komise z hlediska úpravy víceletého rámce. A také to souvisí s tím, co je uvedeno v usnesení. To znamená, souvisí to se skutečností, že odha- odhadujeme, že inflace se bude pohybovat kolem 2 já vím, že tady existuje mnoho čísel ohledně možných inflací. Existují odhady střední inflace, roční inflace, dále inflace na základě předchozího měsíce. Je možné porovnávat inflaci eh, z ledna 2010, 2011 a dostaneme jiná čísla. Pak jsou inflace, které jsou kalkulovány na eurozónu. A v souvislosti se současnou e, situací my obhajujeme navýšení rozpočtu 2012, které vychází z dvouprocentní inflace. Může být toto procento o něco málo vyšší. Hovoříme tedy zde o rozpočtu, e, kde bude negativní navýšení, to znamená, bude to rozpočet, kde bude docházet eh, k reálnému poklesu a bude to rozpočet, který bude eh, v souladu s tím, co navrhl pan komisař Levandovský. Jde o to, abychom také splnili naše úkoly z hlediska legislativy, to znamená, musíme mít rozpočet úspor, musíme mít důsledný rozpočet. Je jasné, že potřeby, které vyplývají z Lisabonské smlouvy, Souvisejí také s touto potřebou mít zde 18 nových poslanců. Souvisí to se vstupem Chorvatska. To je závazek, který eh, přijala Evropská unie. A v tomto smyslu je nutné mm, vypracovat opravný rozpočet, který na to bude reagovat. Chceme zajistit úspory. A jak jsem uvedl eh, ve své zprávě, tyto úspory mohou být realizovány Eh, například eh, na úrovni budov, například na úrovni budovy KA. Máme tady rezervy pro nepředvídané události, ale úspory jsou možné také v jiných eh, rozpočtových položkách. Doufám, že byro, tedy předsednictvo parlamentu, také navrhne snížení částek v rámci dalších položek. Jsou tady ještě některé otázky, kde bychom si přáli získat určité vysvětlení. Tyto otázky souvisí s usnesením ohledně této zprávy, usnesení, které jsme přijali minulý týden velkou většinou. O co jde? Jde o vyhodnocení přidané hodnoty Evropské unie. Musíme jasně vysvětlit, co si přeje eh, byro získat my jsme rozhodli, že mm, vyčkáme informace, vyčkáme na informace, které se budou týkat této konkrétní otázky. Vidím, že někteří chtějí eh, pokročit mnohem dále a chtějí zrušit eh, toto byro. Já si myslím, že je tady jedna věc, která je odůvodnitelná a může skutečně představovat přidanou hodnotu fungování parlamentu. A e, taková věc může být odůvodnitelná pouze tehdy, pokud skutečně přinese nějakou změnu nebo přidanou hodnotu. Musí se to vysvětlit. A teď, co se týče domů dějin Evropské unie, tak to je závazek, který již byl přijat. Je to projekt, který byl již rozjet. A mm, co se mě týče, já bych ho nespochybňoval, protože e, už jsem uvedl, že mezi těmito odhady Eh, bych se eh, nerad vracel ke smlouvě, k statutu eh, poslanců a ani k závazkům, které již byly učiněny v minulosti a které byly také projednány. Nicméně můžeme se dožadovat dodatečných informací a vysvětlení, tak jak to bylo ostatně uvedeno v usnesení k textu, který jsme přijali a který podpořili někteří kolegové. To znamená, přejeme si podrobné ekonomické plány ohledně plnění a realizace těchto projektů. Tím odpovídám tak trochu na otázku bodu 30. To znamená, jsme velice rádi, že předsednictvo přijalo toto, toto rozhodnutí Eh, co se týče střednědobé a dlouhodobé mm, nemovitostní strategie. My se domníváme, že tyto strategie by měly být dobře upřesněny, upřesněny eh, a samozřejmě mělo by tam dojít také k eh, snížení nákladů. Mm, pokud tomu tak nebude, tak bychom ještě nyní mohli diskutovat například o Domu dějin Evropské unie, o jeho fungování a vlastně bychom takto mohli spochybnit tyto projekty. Myslím si, že ten vlak už se rozjel a nebylo by dobré ho eh, v tomto rozjezdu zastavit. Přes ten harmonogram, který je velmi nabitý, eh, myslím si, že se nám podaří docílit eh, výsledků a jsem rád, eh, že kolegové a mm, stínový zpravodaj se mnou spolupracovali a doufám, že budeme moci pokračovat v této práci v rámci tohoto harmonogramu, který je velmi těsný. Doufám, že dospějeme ke koncensu a doufám, že se nám podaří splnit hlavní cíl, to znamená navýšit o 2% tyto eh, odhady, což je vlastně snížení v reálu. Já vím, že to je téma, které je obtížné, protože mm, konference předsedů přijala rozhodnutí pro to, aby rozpočet eh, představoval 20-21%. A z tohoto důvodu, mimo jiné, byl předložen návrh proto, aby snahy eh, po administrativních úsporách byly snahami, o které by se dělily všechny instituce. A myslím si, že je zcela možné, že 100 milionů eur, které byly tento rok věnovány na administrativní náklady kategorie 5, aby byly převedeny do dalších kategorií a také do eh, položky mládež. Mnozí eh, hodnotili tuto záležitost jako propagandistickou, ale to není vůbec pravda, protože se jedná o mládež a to je priorita eh, také pro rok 2011 a mládež patří k těm pěti cílům strategie 2020. Mládež máme v těchto pěti cílech a dva z těchto cílů se týkají nedokončené školní docházky, to znamená snahy snížit nedokončenou školní eh, docházku, hovoří se o mladých, mladších 30 let a doufáme, že 40% těchto mladých v roce 2012 budou mít univerzitní diplom. Já myslím, že tady souhlas s tím, aby tyto částky byly věnovány na vzdělání, na boj proti nezaměstnanosti a na dosažení těchto cílů. Myslím si, že v rámci těchto hlavních směrů se nám podaří dostat se mm, k rozpočtu, který v roce 2012 bude eh, konsolidovaným rozpočtem. To předpokládá také, že naplníme mm, Lisabonskou smlouvu a že všechny výsledky v rámci roku 2012 se budou opírat o dostatek prostředků. A doufáme také, že priority budou zohledněny v tomto rozpočtu. Na základě současného návrhu a na základě nezbytných revizí, které budou muset nastat, to znamená v souvislosti s přístupem Chorvatska, ratifikací eh, Lisabonské smlouvy z hlediska těch 18 nových členů. Myslím si, že budeme mít k dispozici v těchto okamžicích nezbytné nástroje na to, abychom dostali očekávání občanů a abychom ukázali příklad úspor. Proto jsem řekl, že se musíme pokusit o reálné úspory také v jiných rozpočtových položkách. A že nejde o to, abychom pouze převrstvovali tyto výdaje a abychom úspory výlučně realizovali například v otázkách nemovitostní politiky. To jsou tedy naše hlavní obavy a doufám, že se nám podaří dospět ke koncensu a že dosáhneme cílů, které byly již přijaty širokou většinou minulý týden. Děkuji, pane zpravodaji. Je tady mnoho řečníků, které se hla, kteří se hlásí o slovo. Buďte prosím co nejpřesnější a omezte se na otázky, které nepoložil pan zpravodaj. A omezte se na ty opravdu důležité připomínky, protože v 17 hodin budeme hlasovat. Takže pan Vogel bude hovořit jako první. Děkuji, děkuji také generálním tajemníkovi a oběma místopředsedům za jejich informace. Asi si uvědomuji, že rozpočet na 2012 bude velmi problematický. Komise chce navýšení omezit na, jednu, na 1%. ECOSOC chce 1,5% navíc. Přestože my navrhujeme, že by měli seškrtat svůj rozpočet eh, a ostatní přitom budou eh, velmi eh, bedlivě sledovat, co navrhneme my. Myslím, že my jsme minulý týden ukázali, že jsme zodpovědní, protože jsme navrhli navýšení o míru inflace. Teď samozřejmě bychom mohli vést diskusi o tom, jak vysoká ta inflace bude, jestli to bude 2,7, komise navrhuje 2%, nebo odhaduje, že to budou 2%. O tom hovořil pan zpravodaj. Nicméně socialisté by byli radši, kdybychom byli co nejblíže tomu údaji 2%. Eh, Otázka je ale, kde najít úspory, protože budeme muset eh, více než 8 milionů ušetřit nad rámec toho, co navrhuje předsednictvo. Už jsme tady slyšeli některé užitečné návrhy, týká se to budovy KAT, eh, možná také ta mm, rezerva pro naléhavé případy, ale měli bychom identifikovat další úspory, pokud se máme dostat na ty 2%. Asi, že eh, nejzajímavější by se bylo se podívat na těch 86 milionů od belgických eh, úřadů. Už tady zazněl jeden návrh, abychom to využili na eh, budování dalších prostor pro nové asistenty, ale nevím, proč bychom to nemohli využít také pro stávající projekty, například pro Dům pro evropský děj nebo pro budovu KAT jako takovou. A tím ušetřit peníze někde jinde. K tomu domu evropských dějin samozřejmě, že mezi poslanci ještě pořád padují určité pochybnosti, jestli má cenu eh, eh, tím pokračovat. Někteří hovořili o tom, že je potřeba eh, zajistit si spolufinancování od jiných eh, institucí. Mě by zajímalo, jestli eh, generální tajemník nebo dva místopředsedové se touto myšlenkou již zabývali, nebo jestli mají nějaký jiný plán pro těch 86 milionů. Musíme udělat velké úspory. Ale úspory lze dělat také u jednotlivých položek. například ten orgán pro posuzování přidané hodnoty Evropské unie. Otázka je, jestli teď je na to správná chvíle, jestli by se to nemělo projevit už v tom odhadu z letošního roku. Potom eh, je tady 7 milionů v rozpočtu na informační kampaň před volbami. Možná, že by to šlo rozložit do několika let, než aby spíše než to utracit v roce 2012. Takže těch návrhů je celá řada. A já děkuji zástupcům předsednictva za jejich návrhy, ale rád bych eh, byl rád, kdyby přislíbili, že jsou ochotni se s námi podívat na jednotlivé rozpočtové položky, kde bychom mohli ušetřit, abychom se dostali na ta 2%. Děkuji, pan Bokroš. Děkuji. Pan Vele se zmiňoval o velmi plodném zasedání, které jsme měli minulý týden s koordinátory a já si to také myslím. Předložili jsme několik návrhů, kde by se dalo šetřit. Už bylo řečeno, že nemůžeme jenom odkládat výdaje, ale skutečně je škrtat. Já jsem několik návodů sám udělal. Například, že bychom po poslancích požadovali, aby eh, cestovali pouze eh, s letenkami, které jsou semiflexibilní. Také jsem říkal, že nepotřebujeme mít eh, nejmodernější Mercedesy v našem vozovém parku. Stejně tak naše pojišťovací politika by mohla být o něco méně štědrá. Ale nedostal jsem na to žádnou odpověď. Takže po druhé kladu, nebo předkládám stejné návrhy, byl bych rád, eh, kdyby to nebylo ignorováno. Na druhou stranu je samozřejmě důležité, abychom zdůraznili také pozitivní priority a rovněž taky ty negativní. Pan Fernandeš mluvil o inflaci, to je podle mě absolutní maximum. Nicméně to není v souladu s dopisem pana Levandovského, protože tam se hovoří pouze o jednom procentu, takže bych se spíše držel toho, ale jako kompromis bychom snad mohli se držet těch dvou procent. Děkuji vám. Ano, pan eh, Bokroš nám uvedl, eh, jde příkladem ostatním jako někdo, kdo se snaží vynakládat co nejméně prostředků. Interessant je, že die Haushaltsdiskussion hm, Diskuse Mm, jde o to, jaké jsou úspory a jaké jsou, na co to vynakládáme, to znamená, jaká je efektivnost. Spoříme jenom proto, abychom si spořili? Jde tak přece také o to, na co ty peníze vynaložíme. To bychom měli mít na mysli. A jsou zde určité položky, na které se můžeme v rozpočtu podívat. Panu Fernandešovi jako zpravodaj chci poděkovat. V rámci možností se velmi snažil předložit dobrou, rozumnou zprávu, a která přesahuje i e, jednotlivé frakce. V zásadě dnes večer budeme mít reconciliation meeting s generálním tajemníkem i s panem místopředsedou a určitě se tam budeme zabývat podrobnostmi. Myslím si, že bychom měli dbát na to, aby nešlo pouze o čísla, určitě o ty velká čísla, určitě se budeme zabývat i menšími věcmi, které nejsou na první pohled tak zajímavé, ale jsou důležité, on tomu hovořil například pan generální tajemník, to jsou místa ve školkách. Je to asi zvýšení o 7 e, 000 eur a je důležité, abychom zajistili dobré podmínky. A zároveň je otázka, proč tedy e, zdvojnásobujeme příspěvky rodičům. Z jednoho milionů, 10 tisíc na eh, více než 2 miliony zvýšení. Dále je zde otázka, na co tedy to vynakládáme a proč. To jsou všechno věci, které můžeme objasnit. Budeme to probírat ještě s kolegy sociálními demokraty a s konzervativními. Budeme mít 22 eh, položek v rozpočtu, kde tedy můžeme něco provést. Máme rámcové dohody, pak eh, je zde otázka nákupu znalostí zvenku nebo z dalších oblastí a musíme takto identifikovat asi 25 milionovou částku, kde jsou možné úspory. A je, to se ještě netýká přistoupení Chorvatska a netýká se to ani budovy uh, Adenauer, protože u těchto obou projektů se jedná o jiné úspory, ale nejdou to úspory, protože by šlo o přesun do příštího roku. To znamená, tak jo, tak někdy je budeme muset zaplatit. To znamená, není to skutečná úspora. V každém případě, ať to bude letos nebo příští rok, tak tyto položky přijdou na řadu. Ale našli jsme 25 milionů možných úspor, které je tedy možné provést bez ohledu na tyto projekty. A pak mám prozbu na kolegu, abychom se soustředili nejenom na čísla, ale také na texty, které k tomu patří a na příslušné změny, které je možné provést. A myslím si, že tam jsme na dobré cestě. Možná ještě jedna další věc. Je, jak to vidíte s novým oddělením pro uh, hodnocení přidané hodnoty Evropské unie? Myslím si, že za svou skupinu mohu říci, že to vidíme kriticky a nebudeme hlasovat pro tento orgán. Naproti tomu Dům evropské historie, tam si musíme eh, zvážit, zda to je přijatelné, protože podle mě toto povědomí o historii je důležité, ale je nutné doplnit k těm údajům klasický business plán jak bude tento dům fungovat, jak by měl fungovat. Je to 14,2 milionů letos, pak 16 milionů, pak 20 milionů a my se tedy musíme zvážit, jak bude probíhat zpráva tohoto domu. Myslím, že to bylo z mé strany vše. Děkuji. Helga Trüppel. Děkuji. Já začnu tím, co řekl pan Fernandez. A sice že je to vlastně konsolidovaný rozpočet, nebo měl by být konsolidovaným rozpočtem a to znamená, že úspory musí být nalezeny také v jiných položkách. Já lituji, že on sám nepředložil k tomu konkrétní návrhy, ale sdílím jeho názor ohledně inflačního procenta, to znamená, neměli bychom kalkulovat více než 2%. A teď bych se chtěla vyjádřit k několika konkrétním bodům. Já podporuji kritiku pana Bokroka ohledně mm, návrhů, které byly předloženy různými kolegy. E, velice často příslušná místa neodpovídají. Nejenom to není zdvořilé, ale také politicky to není v pořádku a myslím si, že by tyto návrhy měly být minimálně okomentovány, tedy návrhy ze strany koordinátorů a dalších kolegů. Chtěla bych rozpočet chtěla bych podpořit rozpočet z hlediska cestovného. Už minulý rok jsem řekla, že například lety v rámci evropského kontinentu nejsou nezbytné, Samozřejmě u mezikontinentálních letů je to něco jiného, ale v rámci Evropy tady je opravdový potenciál úspor a měli bychom tedy přistoupit na jiné chování. Také naléhám na to, aby bylo více kol k dispozici eh, ve Štrasburku, protože je mnoho asistentů, kteří by rádi toto používali a je to také dobré pro uhlíkovou stopu. A stejně jako Alexandro Alvaro si nemyslím, že bychom měli mít těch eh, nový, nových 11 míst tohoto byra. To je záležitost eh, politická, je to eh, úkol komise a my jsme už na výboru ŠUR řekli, že je nutné tady vést politickou diskuzi a myslím si, že bychom neměli vytvářet dodatečná nová místa. A teď financování budovy KA. Bez ohledu na to, jak se to bude financovat, bylo zde řeceno, že buď se použijí úvěry, anebo prostřednictvím rozpočtu. Bez ohledu na to, jsou tady náklady, které nás zatíží a samozřejmě pokud je protlačíme na další hospodářské roky, tak to není dobrý model. V principu eh, ALDE hm, navrhla konkrétní úspory a myslím si, že to je jediná správná cesta a to chci podpořit. Děkuji mnohokrát. Pan Portaš má slovo. Já bych eh, nerad opakoval některá stanoviska, která tady byla předložena. Stanoviska, která jsme sami vyjadřovali například na zasedání koordinátorů anebo byra. První bod. Mám pochybnosti. Mám pochybnosti o tom, že v roce 2012 bychom eh, měli eh, vytvářet těch 100 nových míst. Mám o tom pochybnosti. Nemohli bychom tady zrealizovat určité úspory? A druhá otázka, kterou bych chtěl položit. Já se domnívám, že existuje celá řada oblastí, kde by byly možné úspory. Ministr financí v mé zemi, který je mým politickým odporníkem, eh, mým po, protivníkem, cestuje v ekonomii třídě, když cestuje do New Yorku. A já osobně cestuji v biznesu pouze tehdy, pokud není jiná letenka a nebo si to musím platit ze, své, ze svých vlastních prostředků. Takže je tady možnost změnit tyto věci, tak abychom se vyhnuli tomu, že bude platit daňový poplatník. Je to otázka morálky. Hovoříme zde o úsporách, které by se týkaly 34 milionů eur. E, to není zanedbatelná částka. Mohl bych říci, že samozřejmě, jakmile to trvá déle než 10 hodin takový let, tak by bylo dobré přejít do business třídy. Ale my musíme tedy uplatňovat eh, samozřejmě jiná pravidla než v případě soukromého cestování. To je tedy první připomínka. Jiné možnosti úspor, možná, mm, že to není ani tak věc eh, částek, ale spíše morálky jsou dny, kdy v podstatě bychom nemuseli pobírat um, diety, například v uh, den cestování a tak dále. Další věc. Nevím, kdo tady rozhoduje o nákupu uměleckých děl v parlamentu. Předpokládám, že je to pan předseda a že má k dispozici nějakou expertízu z hlediska vyhodnoc. Takže já navrhuji, aby se nadále nekupovala tato umělecká díla, aby jsme se podívali na to, co stojí na trhu a případně prodali část těchto uměleckých eh, děl, které tady máme k dispozici za tržní ceny. A dále si myslím, že bychom měli velice bedlivě analyzovat všechny systémy zabezpečení, sociálního zabezpečení, které tady existují. Investovat sedm dalších milionů eur Eh, v rámci informační kampaně v roce 2012, to opravdu eh, není rozumné. To je takzvaný typický náklad, který bychom mohli skutečně eh, odložit. To tež platí pro tu takzvanou slavnou jednotku přidané hodnoty. A pokud bychom postupovali tímto způsobem, plus ještě některé další možnosti, o kterých dnes nehovoříme, tak by se nám možná podařilo uh, Eh, opravdu eh, zůstat v rámci anebo i pod tím, co se navrhuje. Salvador Garriga. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Myslím, že většina věcí už byla řečena. Některé byly k věci, některé jsou úplně mimo. A já si myslím, že rozpočtové priority Evropského parlamentu pro toto volební období by měly odpovídat tomu, že se rozšířily naše kompetence podle Lisabonské smlouvy. A to se určitě promítne do přijímání zaměstnanců, do posílení některých výborů. Také do počtu asistentů. když to schválí politické skupiny, takže my bychom to rozhodnutí měli respektovat a provést eh, ho prakticky, tak aby rozpočet byl dlouhodobě udržitelný. Cestovní náklady, ty jsou eh, výsledkem statutu poslanců, které, což byla věc přijata plenárním zasedání. Takže když teď někdo říká, že máme omezit ní náklady, tak možná, že to vypadá hezky v novinách, ale když to porovnáme s minulým volebním obdobím, tak si uvědomíme, že ty skutečně ty cestovní náklady nejsou ten největší problém, který nás trápí. Škrty můžeme dělat u velkých kapitol, budově KAT. Já vím, že předsednictvo má svého člena, který má na starosti budovy. A tady bychom mohli dělat úspory. Nemluvím teď o letošním nebo příštím roce, ale o budoucnosti jako takové. Myslím, že obecně bychom mohli v oblasti budov dosáhnout velkých úspor, protože jakékoliv změny eh, v této oblasti mají obrovské dopady na rozpočet. Nicméně bych eh, chtěl požádat generálního tajemníka o následující věc. Vy jste se zmiňoval o počítačovém vybavení, zlepšení eh, bezdrátové sítě. Myslím, že my jsme uvolnili něco z našich rezerv na nějaké jednorázové kroky. Nicméně z toho, co vy jste říkal, jsem vyrozuměl, že bude potřeba více peněz. To je něco, co má přímý dopad na pracovní podmínky poslanců, takže bych vás chtěl poprosit, abyste to všechno uspíšil. Takže už se vyjádřili zástupci politických skupin a teď dávám jenom minutu všem ostatním členům výboru, kteří se přihlásili pan Garmandy jako první. Ja, dank u voorzitter. Um, ik, ik vertegenwoordig hier de meest pro-Europese partij uit mijn... Já tedy zastupuji uh, tu nejevropštější stranu Nizozemska. My nemáme příliš proevropských stran v Nizozemsku, takže já jsem takovým asterixem, který, je, eh, který čelí všem protievropsky zaměřeným odpůrcům. A když vidím rozpočet 2012, tak to vidím trochu kriticky. Já vlastně nevidím, o čem, o co tam jde. Nemám žádný návrh pro rozpočet 2012. Mám návrh, ehm, ten návrh generálního tajemníka jsem neviděl. Nevím, o čem můžeme diskutovat. A za druhé, došel jsem k závěru, že rada rozpočet na další rok eh, snížila o 4,5 To znamená, když chceme my také dosáhnout úspor, tak musíme mít podobné cíle. A já mám dojem, že to zatím neděláme. A mám konkrétní otázku na pana generálního tajemníka. V Nizozemsku ministerstvo financí spravuje všechny rozpočty ostatních ministerstev a kontroluje je. A já bych chtěl navrhnout, abychom to také udělali. Nemůžeme projít tedy rozpočet parlamentu a podívat se na technické možnosti úspor a potom bychom mohli přeskoumat tedy, zda to je možné také prosadit politicky. Ano, děkuji vám. Vy jste ještě neviděli eh, ty předběžné údaje a sice proto, že my se vždycky nejprve sejdeme, abychom si měli názory, teprve potom eh, dojde řada na ty údaje. Ty údaje jsme dostali od generálního tajemníka minulý týden. Za druhé, uvidíme, jaké rozhodnutí přijme rada pro svůj vlastní rozpočet. A to určitě uslyšíme. Ale podle informací, které mám, těch eh, minus 0,4 bylo dosaženo tak, že se Eh, vlastně už tam nezapočítávají ti úředníci rady, kteří byli převedeni do eh, služby pro vnější činnost. To je velmi jednoduché, takže teprve uvidíme, kdo z těch institucí dělá skutečně eh, škrty. Teď pan Abata. Oui, merci beaucoup. Děkuji vám. Já souhlasím s tím, co jste právě říkal, ale i tak, já jsem sice pro Evropan eh, velmi přesvědčený, a když je někdo přesvědčený eh, Evropan, tak je velmi problematické, přestože spousta věcí je opravněných, vysvětlit voličům eh, to, že Evropský, rozpočet Evropského parlamentu naruste o 5,2 Přičemž eh, rozpočet dalších institucí nebo obecně ten rozpočet nenarůstá. Já vím, že tady jsou určité eh, strukturální příčiny, jako je například rozšíření o Chorvatsko nebo těch 18 nových členů nebo budova KAT, ale eh, pochopte jednu věc. My jsme voleni u nás doma a politicky je velmi obtížné ospravedlnit takové navýšení. A zbuzuje to protievropský evropský dojem, pro, nebo pocit, které, proti kterému já se vždycky snažím bojovat. Já mám dvě otázky. Za prvé, bylo tady řečeno, a děkujeme za to panu zpravodaji Fernandesovi, že to navýšení bude odpovídat eh, míře inflace, která míra to bude, můžeme to skutečně zajistit, tento vývoj nákladu, jak to můžeme garantovat aby to nabyla například inflace plus těch 18 nových členů plus například některé opravné eh, dopisy k rozpočtu. Protože víme, že potom by to mohlo být mnohem více než jenom ta míra inflace. A druhá otázka se týká eh, Domu evropských dějin, ehm, ne, že bych byl proti, nevím ani, kdo by mohl být proti té myšlence takového domu, ale myslím, že první otázka, která vyvstává, je, jestli teď v té době ehm, rozpočtových deficitů je správné takové projekty myšlet. Eh, myslím, že nemůžeme ani diskutovat o výši investice, což je 50 milionů, ale jde o náklady na fungování eh, kolem 15 milionů každý rok. Eh, podle mě to jsou velmi značné náklady. A další věc, a tady se připojí k tomu, což bylo řečeno, jestli bychom nemohli mm, aktivně hledat nějaký způsob spolufinancování, tak aby přispěli všichni ti, kteří to budou využívat. Určitě to nebude jenom parlament, ale určitě to bude i město Brusel. Takže si myslím, že bychom měli hledat naši další partnery. A za třetí k úsporám. Eh, nechci nutit všechny, aby na kole, ale zajímalo by mě všechno, co se týká těch nemovitostí, protože souhlasím s tím, že tady lze najít největší potenciál pro úspory. A chci se zeptat, kdo může garantovat, že u všech těch položek nedojde k žádnému navýšení, ať už tedy to bude stagnovat, anebo dojde k nějakému snížení doufám, že ještě nás nepotkají v budoucnosti nějaká eh, nepěkná eh, překvapení. V každém případě jsem velmi rád, že budeme moci věnovat eh, část té částky na mládež. To je velmi dobré sdělení. To je určitě velmi zajímavá, užitečná věc. Například bychom mohli ušetřit na topném oleji každém případě potřeba vést velmi podrobnou debatu a nás pro Evropany eh, zajímá zejména to, jak voličům tu Evropu vysvětlit a aby eh, ji nevnímali negativně, ale můžeme to udělat také tím, že budeme se rozpočet chovat jako zodpovědně. Děkuji vám, eh, byl bych rád, kdybyste mluvili jednu minutu. Inge. Děkuji. Generální řetěz komunikace má 600 lidí a teď potřebujeme další. Já se obávám skutečně, že to bude velmi obtížné a budeme, pokud budeme takto pokračovat, tak opravdu tyto lidi nebudeme moci eh, nasadit. Já bych chtěla říci, že bychom neměli vytvářet nová místa s výjimkou sekretariátu výborů. Eh, to je jediné, co by tam mělo být eh, začleněno. Eh, tady je eh, snaha vytvářet určité kabinety a to by byl začátek. Víte, že některé kabinety jsou větší než například eh, kabinety komisářů. Jsou tady věci, které by tam opravdu neměly být a Otázka, jestli je to jednotka těch zdrojů, nebo jak tomu říkám, to je jedno, ale to je věc, kterou bych tam nechtěla mít. Teď jste hovořili o tom, že jsou tady určitá eh, oddělení nebo celá oddělení, eh, která by tady vlastně měla vzniknout. Proč? A co se týče cestovného, byla tady otázka, proč například neodstraníme biznis cestovné. A víte, že i stav používá biznis třídu a tam jsou řádové veličiny ještě větší než v případě poslanců. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já eh, opravdu nejsem nadšen těmi čísly, které tady předložil sekretariát. Říká se nám, že jde o úspory, ale eh, my se opravdu musíme snažit o pokles výdajů, protože rada to činí a je proto důležité změnit mentalitu i u nás. Eh, v důsledku toho se domnívám, že nestačí zrušit business třídu. E, také by bylo dobré se odstěhovat ze Štrasburku. Monika může odpovědět? Pane předsedo, já bych se již nehlásila, kdyby opět se nevracelo téma nemovitostní politiky jako určitý terén, kde je možné udělat e, obrovské úspory. E, já bych chtěla hovořit o budově K Eh, pokud budeme jednou mít už tuto budovu K, a v rámci seskupení, tak jak o tom bylo řečeno, i když se to některým nelíbí, tak by byla raději, kdyby tento potenciál úspor byl jednoznačný už tento rok, tak abychom si mohli ušetřit například placení úroků a aby eh, by bylo možné se odstěhovat z těch bruselských osmi dependance a opravdu učinit velké úspory. Tato budova vlastně má být získána proto, aby nám umožnila úspory podpory a ne naopak, aby se vydávalo ještě eh, více peněz na budovy v důsledku tedy navýšení zaměstnanců. Eh, hovořilo se tady o tomto tématu K. Myslím, že tady jsou stále určité omily a nedorozumění. A v této souvislosti eh, bych vás požádala, abyste se na mě obrátili, pokud budete chtít ještě nějaké informace. Děkuji. Takže, pane generální tajemníku, Pan Pitela bude nejdřív hovořit. Děkuji, pane předsedo. Jsem skutečně vděčný jak zpravodajovi, tak stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří se vyjádřili a vyjádřili velký zájem o toto téma. A to je podle mě signál velké pozornosti, které tomu, kterou tomu věnujete, a velkých obav, ale pozitivních obav ze strany všech kolegů rozpočtového výboru obavy o prostředky, který Evropský parlament potřebuje pro to, aby fungoval, a také pokud jde o dopad, který tyto, který tyto prostředky mají na názor veřejnosti. A dovolte mi říci, budu velmi stručný, že tato zkušenost z Evropského parlamentu eh, vždy přináší velmi příjemná překvapení. Dnes večer mě velmi příjemně překvapilo, že pokud je o inflaci, tak na to existují různé názory. Inflace to není politický koncept ani ideologický koncept. Je to číslo. A pokud, pokud můžeme mít různé názory na čísla, tak to jsem vůbec nečekal. A přesto tomu tak bylo. My dokážeme mít různé názory i pokud je o číslo. A my jako předsednictví nechceme mít primát, pokud je o čísla. Primát má ten, kdo určuje hodnotu inflace. To znamená komise, parlament, ekonom X, ekonom Y. Kdo určuje hodnotu inflace? To znamená, my se, ať to je eh, jedna, eh, žádná celá jedna nebo jedno procento nebo dvě procenta. Protože pokud inflace bude 2,7 nebo 3, tak nemůžeme mi říkat, že jsou 2%. Za třetí, my jsme připraveni provést skutečné řezy, skutečné zkrácení a snížení, jak to škrty, jak to mnozí, mnozí požadovali. Ale podívejme se na položky, které je možné snížit. Mandát, který máme, je mandát, který jsme dostali na konference předsedů a jsme v tom koridoru 20-22%. To znamená, jsme ochotní provádět škrty, ale musíme se podívat na to, co je možné škrtat a máme zde to omezení, protože se jedná o politický mandát a máme určitý koridor, manevrovací prostor. Pokud je o mm, hodnotu toho orgánu nebo o oddělení pro přidanou hodnotu Evropy, tak myslím si, že to je dobrá věc. Samozřejmě eh, můžeme diskutovat o rozměrech, o dimenzích tohoto oddělení, ale pokud zde bude orgán, eh, který bude hodnotit, zda tento návrh na úrovni EU má pozitivní dopad, nebo lepší, větší pozitivní dopad, než kdyby jsme to provedli na úrovni národní, tak podle mě to je velmi, velmi užitečný nástroj. Protože rozhodnutí, která přijímáme, dostávají tímto větší legitimitu vůči našim občanům, protože my můžeme takto občanům vysvětlit, že věci, které děláme na úrovni EU, tak vede k větším efektům za menších nákladů, než kdyby se ta samá věc realizovala v 27 členských státech. Pokud jde o ustanovení týkající se poslan, europoslanců, to znamená eh, výdaje, lety, biznis třídou a tak dále, tak eh, to jsou pravidla, o kterých eh, jsme rozhodli my spolu s radou. My jsme toto rozhodnutí přijala, přijali a změnili jsme pravidla, které jsme měli předtím, protože jsme řekli, že ty předpisy nebyly transparentní a chtěli jsme transparentní pravidla. A můžeme tedy nyní pracovat na základě těchto pravidel. A kromě toho, je to věc dobrovolná. Poslanec se může rozhodnout letět, eh, eh, letět eh, turistickou třídou, ale my mu to nemůžeme přikázat, jestliže podle pravidel on má právo na úhradu nákladů za první třídu. A závěrem myslím, že byste mohli být méně defenzivní. My jsme někdy úplně uh, vystrašení často tím, co by mohla říct eh, tisk a média. Ale měli bychom postupovat konkrétně, mohli by, měli bychom provádět legislativní aktivitu parlamentu a um, občané samozřejmě sledují, za co utrácíme, ale ještě více se dívají na to, co vytváříme jako zákonodárci, jaká je naše parlamentní činnost. Pokud naše činnost, naše výsledky budou dobré, a věřte mi, že, eh, že náš parlament je nejlepším, pokud to srovnáme s těmi 27 národními parlamenty. Podívejme se na to, kolik oni utrácí. A když se podíváme na náš parlament, tak on utrácí poměrně méně. My jsme mnohem střízlivější ve všech nákladech. Ano, prosím tě, pane kolego, ukaž mi opak, dokaž mi opak. Tento parlament je mnohem transparentnější a mnohem střízlivější a mnohem uh, eh, vysl- je možné věci mnohem lépe vysledovat než ostatní národní parlamenty. Uvědomit si tuto věc. Nebuďme vystrašení tím, co říkají lidé, co říkají občané. Měli bychom se zaměřit na to, abychom dosahovali výsledku a pak nás občané ocení. Velmi dobře, děkuji pane místopředsedo za tuto chválu parlamentu a obhajobu, která byla velice dojemná. Pane generální tajemníku, chcete doplnit něco? Ano, srdečné díky, eh, pane předsedo. Možná bych mohl ještě zareagovat na některé konkrétní otázky. Nejdříve ještě jednou bych chtěl poděkovat zpravodaji za vynikající spolupráci, která nám umožnila oddělit různé otázky, tak abychom v konečném efektu se nestratili v tom množství detailů. Mohu potvrdit to, co řekl zpravodaj ohledně možností jinak posuzovat náklady také v souvislosti s KA. Co se týče té jednotky přidané hodnoty, proč mít tuto jednotku? Podle mého názoru je to relativně jednoduchá záležitost. Je to proto, že si nemůžeme dovolit žádné plítvání. My potřebujeme evropskou přidanou hodnotu u všeho systematicky, co děláme, protože si nemůžeme dovolit plítvat. A to jde v obojím směru na evropské úrovni musíme posoudit, zda to, co se činí na evropské úrovni, musí být provedeno Evropou, anebo zda je to lepší na národní úrovni. Je to vlastně impact assessment a pokud je to drahé, tak by se to nemělo realizovat na evropské úrovni. Ale zároveň víme, že existují některé věci, které musí být činěny na národní úrovni, ale zjišťujeme, že jsou často příliš drahé. Takže musíme zde zjišťovat a také zajišťovat, konstatovat, že je tady nutná spolupráce a že stejné projekty nemohou být rozvíjeny pětkrát a tak můžeme uspořit miliardy pro občany. To platí z hlediska finančního dohledu. Kdybychom měli zavčas finanční dohled v Evropě, tak by to umožnilo uspořit miliardy pro občany a někteří z členských států by se v současnosti nenacházeli v situaci, v jaké se nacházejí. Takže evropská přidaná hodnota to není ideologická koncepce, jde o systematické posouzení toho, co činíme. Eh, budeme si klást otázku, zda budeme potřebovat evropské iniciativy či nikoliv. A co se týče eh, domu historie EU, jsem vděčný tomu, co řekl eh, zpravodaj. Tady musíme respektovat víceletý program. To je také důležitý signál eh, máme udělat projekty, které vlastně budou trvat dva tři roky. Máme tady rozhodnutí z roku 2008. Mnoho prací proběhlo na toto téma a já jsem velice vděčen, že zpravodaj výslovně po tvrdil svůj souhlas. A není otázka inflace. Jakým způsobem máme posuzovat inflaci? Nejdříve si musíme uvědomit, eh, že tady musí do sebe zapadat výdaj a příjem. Máme například náklady v otázkách nemovitostí a ty jsou valorizovány podle inflace v Lucemburku a v Bruselu. Inflace v Lucemburku je 3,4, inflace v Bruselu je 3,7 a výdaje z hlediska výpočetní techniky a bezpečnosti a také výdaje z hlediska Eh, zaměstnanců jsme rozložili a eh, pravdou je, že dochází k navýšení podle inflace, která je zde v těchto místech vyšší než v jiných státech. A podle toho máme mm, povinnost, abychom pravidelně valorizovali a přizpůsobovali tyto diety a cestovné z hlediska těchto 27 členských států. Musíme se rozhodnout pro určitou koncepci a pak ji systematicky používat. Co se týče příjmu, příjmů a politiky výdajů, musíme tyto dvě stránky vidět eh, v souvislostech. A co se týče politiky ohledně ostatních institucí, tady souhlasím s panem předsedou, měli bychom se opravdu podívat na to, co je předkládáno. Soudní dvůr mm, používá 4%, dále se říká, že e SVČ je nad 6%. Pokud tedy se pohybujeme v otázkách inflace, tak určitě nebudeme používat horní limit, ale budeme používat eh, to, co používají eh, eh, instituce, kterých se týká Lisabon, a to je ESVČ, to je Evropský parlament. Takže je to vlastně mírná pozice z hlediska těchto procent. A teď eh, dům eh, evropských dějin. Samozřejmě a předsednictvo to vždy jednoznačně říkalo, tento projekt byl připraven a co se týče provozních nákladů, samozřejmě, že všechny příspěvky, které by byly dány k dispozici, budou vítány. Pokud by takové přání zde bylo, takováto ochota, tak určitě předsednictvo to rádo přijme. A co se týče těch skutečných nákladů pro trvalé udržitelný provoz, máme zde určité odhady, předsednictvo tyto odhady ještě neodsouhlasilo a já vycházím z toho, že i zde budou možnosti eh, spíše snížit tyto odhady a revidovat je tímto způsobem. Dále bylo eh, zde řečeno, že je zde celá řada konkrétních návrhů. Dnes večer ještě budeme mít možnost o tom diskutovat a předsednictvo je ochotno přeskoumat tyto návrhy a přijmout je. Paní Trypl opětovně mimo jiné hovořila o kolech ve Štrasburku. Máme teď 50 kol ve Štrasburku a 10 z nich jsou vyhrazeny pro poslance takže to je, odpovídá politice institucí a, a závazkům, které byly přijaty v tomto smyslu. Pan Portaš hovořil o cestovném a o nákladech v této oblasti. Možná bych mohl říci, že úředníci v EU nepoužívají biznis, já nepoužívám biznis, my nelétáme v biznisu, my máme eh, ekonomii, třídu, a možná bych mohl říci také, že u poslanců, poslanci nelítají pouze jednou nebo dvakrát ročně, ale možná stokrát nebo i častěji a to se musí také zohlednit. Otázka pana Garigy ohledně Wi-Fi. To je opravdu naplánováno a vycházím z toho, že dojde k, to, k této instalaci eh, během roku 2011. Pan Gebrandy ještě jednou hovořil o možnostech úspor ve všem, co děláme, musíme mm, si uvědomit, že jsme institucí, která pracuje s 23 jazyky. Takže pokud se někdo dívá na naši zprávu zvenku, tak má pocit spíše, že jsme jazyková agentura, protože 50% spolupracovníků přímo nepřímo pracují v této oblasti. Takže pokud se chcete pustit do těchto otázkách, je nutné využívat rezervy z hlediska efektivity. Pan Abad ještě jednou hovořil o otázce nákladů, které by měly být porovnány s náklady členských států. To je zajímavé. To nejsou administrativní náklady, ale to jsou podíly na veřejných výdajích z hlediska sociálních produktů. Když se podíváme na EU a porovnáme to s šesti členskými státy z roku 1990, tak my jsme ti, jako EU, kteří se drží spíše dolní hranice, protože výdaje EU v porovnání s HDP jsou o 20 nižší, než byly v roce 95. A v těch členských státech jsou o 20 vyšší z hlediska sociálních produktů. Takže e, i porovnání v této oblasti jsou obtížná. Jsem velice vděčný paní Gresle za to, že hovořila o tom, že by nebylo dobré vytvářet další nová místa, podpořila nová místa u výborů eh, v rámci sekretariátu. Ovšem máme tady těch 17 míst, které jsou v rámci INLO, ty jsou nutné a a, pro, a v rámci tedy těch e, tří let podle programu musí být vytvořeny. Já myslím, že to byly ty nejpodstatnější reakce na vaše otázky, ale my budeme ještě dnes pokračovat v této diskuzi. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já vám děkuji. Já vám všem děkuji. Myslím, že jsme měli velmi důkladnou výměnu názoru a za několik minut Eh, se sejdeme znovu na pre-conciliation. Teď bych tedy eh, se rozloučil s našimi návštěvníky z předsednictva a chtěl bych teď eh, začít hlasování týkající se zprávy. Je to bod číslo 8 Francesky Balzány. Byl bych rád, kdybyste si nachystali volební, pardon, hlasovací seznam. Voilà. C'est ça J'avais pas les amendements ici, ils m'ont pas donné. Voilà, c'est ça. Je vous signalerai petit à petit les... Oui. Alors, Anne Jensen. Anne Jensen. Ehm, nepřerušili jsme zasedání. Ti z vás, kteří chtějí odejít, tak učiní ehm, velmi potichu a velmi diskrétně. Ann Jansen má slovo. Týká se to hlasování o zprávě Balzány. Je tady řada ústních pozměňovacích návrhů. Od ostatních členů, ne od paní zpravodajky. Paní zpravodajka je proti. Pravděpodobně proto je nějaký zvláštní důvod. Normálně ale říkáme, že je možné předkládat eh, ty ústní návrhy, pokud to dělá zpravodajka. A pokud někdo protestuje nebo bude namítat, tak se o tom eh, hlasovat nebude. Chtěla bych se jenom ujistit, že to není nějaký eh, nový postup, který se bude v budoucnosti opakovat, protože se mi to moc nelíbí. Ano, já vás chci ujistit, že to vůbec není žádný eh, nový postup. To, co teď nastalo, je to, že došlo k nějak netrozumění mezi paní Andreasen a mnou. Paní Andrasen Eh, přišla příliš eh, pozdě, aby v tom termínu, do kdy se mají překládat pozměňovací návrhy, já jsem jí řekl, že by to mohla eh, udělat ústně. Paní Fraudeka je sice proti, ale já jsem si myslel, že tady tomu, že to bylo trošku nepochopení, bylo těžké, abychom zakázali paní Andrasen, aby je vůbec nepředkládala, takže to tak nastalo. Myslím, že už nikdo žádné další otázky nemá, takže vám navrhuji, abychom hned přešli k prvnímu pozměňovacímu návrhu, což je ústní pozměňovací návrh číslo 1 od paní zpravodajky, která je vrátně pro, kde pro, kde proti, Dva, tři, čtyři zdrželi se, dva se zdrželi, většina pro, přijato. Takže tři následující odpadají a tím pádem jsme u čtyřky, K tomu má ústní pozměňovací návrh Gianni Lavila. Gianni, ty nám k tomu něco řekneš? Děkuji, pane předsedo. Jelikož pozměňovací návrh, který předložil kolega Lese, se týká odstavce eh, zprávy pana Fernandeše, tak v této zprávě tam se to zase týká Um, správních výdajů. A z tohoto důvodu v ústním pozměňovacím návrhu, který jsem předložil, um, jde pouze o to doplnit po, po budget 2012, uh, tak tam bylo ještě administration, takže pouze o konkretizaci, aby bylo jasné, že to, uh, co tam je uvedeno, se týká uh, části 5. Dobře, já vám eh, děkuji. Co si o tom myslí autor tohoto pozměňovacího návrhu, James? Co si myslíte o tomto doplnění? Eh, já souhlasím, nemůžu jinak. Et, et le rapporteur. A paní zpravodajka je pro tento ústní pozměňovací návrh? Já jsem proto, aby předložil kolega tento pozměňovací návrh. Euh, Výborně. Takže kdo je pro tento pozměňovací návrh, tak jak byl právě eh, pozměněn tím ústním pozměňovacím návrhem? Já navrhuji, abychom to udělali elektronicky. Vytáhněte si karty hlasovací, protože myslím, že je to velmi těsné dva nemají, mám já, říká se pan předseda svoji kartu. Mám vůbec právo hlasovat? No přece jenom ji mám. Takže můžete hlasovat, teď už tedy uzavírám hlasování, nebo ještě ne. Hlasování je u konce. 17. Pro 17, proti. Pro z 2 hlasují ručně, proti, dobře, takže je to zamítnuto. Dobře, pokračujeme. Teď ústní poznávací na číslo 16 od paní Andrasen. Je tady řečeno ústní, ale je to takový, eh, v podstatě už ho máte písemně. Eh, paní Prodeka. je pro, kdo je proti, jeden pro, proti, zamítnuto. Číslo 5 od paní Portaše a některých dalších. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Ne, proti. Hodně dalších eh, drželi se. Takže dva pro, většina proti, zamítnuto. Číslo 6 od pana Haglunda. Paní zpravodajka je pro. Kdo je pro? Ne, proti. Eh, několik eh, drželi se přijato. Číslo dvě od paní Andrasen. Paní proroka, proti, kde pro? Kde proti? Hodně dalších, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo tři rovněž od paní Andrasen. Asi to bude stejná většina. Kde pro? Dva. Jeden, dva. Kde proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo sedm od Giovanniho Lavia. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Číslo čtyři, paní Andrasen. Kdo je pro? Nikdo není pro. Kdo je proti? Takže se. Zamítnuto. Číslo 8 od pana Elise. Teď to není pozměněno. Pan Vaňcrovek je proti. Kdo je pro? 1, 2, 3. Kdo je proti? Hodně. Zdrželi se. Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. Číslo 9 od Giovanniho Lavia. Kdo, paní Prodeka je pro? Kdo je pro? Včetně pana Artonga. Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se. Blahopřeji Giovanni. Bylo to jednomyslně přijato. A teď eh, je tady kompromis A od Francesky. Je tady eh, žádost o oddělené hlasování eh, od EPP. Máte to na hlasovacím seznamu, jaký je rozdíl, nebo kde, to, kde se to dělí. Nikdo, doufám, nechce slovo, myslím, že je to všem jasné, takže nejprve první část. Paní Prodeka pro. Kdo je pro? První část. Kdo je proti? Tři proti. Takže eh, to bylo přijato. Teď druhá část. To se paní pravice nelíbí. A nebo líbí, tak líbí. Kdo je pro? Výborně, kdo je proti? Většina je pro. Zdá se, že EPP je rozdělena. Takže eh, to, co je tady, eh, tady A, to je schváleno. Teď eh, pětka, paní Andrá kde pro? Ne, to všechno bylo už odhlasováno až po kompromis B. Takže B od paní Prodeky, kde pro? Salvadore, Monika, ty asi nehlasují. Kdo? Ještě jednou kompromis B, kdo je pro? Kdo je proti? 2, 3, 4. Přijato. A tím pádem zbytek stránky odpadá i to, co nasleduje a hned jsme u C. Od Francesky, kdo je pro? Proti. 1, 2, 3, 4 proti, drželi se. Děkuji vám, přijato. Salvator už vůbec nehlasuje. Co se dá dělat? Takže ty čtyři následující odpadají, teď jsme u kompromisu D. Tady opět je žádost o oddělené hlasování, dvě části, nejprve první část, paní pro, je pro, kdo je pro? Prakticky všichni, kdo je proti, čtyři proti, drželi se. První část je přijata, druhá část, Paní Pravleka je také pro. Mě někdo evidentně dal do ruky hlasovací seznam EPP, takže proto. E, pan předseda je naprosto e, straní. Eh, jde pro, každopádně. Asi to uděláme elektronicky, to bude nejjednodušší. Je to, teď hlasujeme o druhé části. První část už jsme schválili, teď druhá část. Hlas, můžete hlasovat. Hlasování eh, končí. Více než 20 eh, pro, 15 proti, takže druhá část je eh, také přijata. Čímž pádem dva následující odpadají, ale je potřeba hlasovat o sedmičce od paní Andrasen. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. E, číslo 28, e, pan Ellis, kdo je pro, asi si vezmu ten jiný seznam hlasovací, protože tady budu říkat e, nesmysly. E, paní Prodeka je proti, kdo je pro? Tak elektronicky eh, hlasujte, prosím. Hlasujte. Teď eh, to končím. 17 pro, 17 eh, proti, takže zamítnuto. Teď se dostáváme ke kompromisu E od paní zpravodajky. Paní zpravodajka by chtěla, abychom napřed hlasovali o původním znění a e, Monika e, vypadá, že se chystá na procházku, jako kdyby byla v Karlsruhe. Te, takže paní zpravodajka chce, abychom hlasovali o původním znění a poté o ústním pozměňovacím návrhu. Tak to přijme, čím chce paní zpravodajka, výborně. Takže nejprve hlasujeme o původním znění a možná, že ho doplníme tím ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro původní znění e, kompromisu E? Děkuji, kdo je proti? čtyři, drželi se. Takže kompromis je přijat. Doplníme ho tím ústní pozměňovací návrh. Co se o to myslí paní zpravodajka? Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Elektronicky, prosím, myslím, že to bude podobné jako před okamžikem. Takže můžete hlasovat, všichni už odhlasovali, výborně, a 24 je pro, 11 proti, 1 se držel, takže to je velkou většinou schváleno. Tím pádem je eh, ten kompromis E doplněn tím ústním. Tím pádem to pokrývá tři následující návrhy. Teď jsme u 31 od pana Ellis, zpravodajka proti. Kdo je pro? Jen Elisa, tři kolegové, kdo je proti, většina, zdrželi se zamítnuto. Čtyři následující jsou pokryty, takže jsme u návrhu 36 od pana Portaše a dvou dalších kolegů. Pravodajka je proti, kdo je pro? Autoři, kdo je proti, všichni ostatní, drželi se zamítnuto. 37 už eh, jsme pokryli Dčkem. Číslo 8 od paní Andrasen, kde pro? Paní Pravdeka proti, kde proti. Většina eh, zamítnuto 38 od pana Elise. Paní Pravdeka proti, kde pro? James a obvyklý podezřelý. Kdo je proti? Velká většina drželi se zamítnuto. 39 od pane Lavia. Paní Fradorka je pro. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromis F od Francesky. Kdo je pro? Drželi se přijato. Dva se drželi. Takže eh, konec té stránky už jsme tím eh, odbyli. 44 od Moniky, pravděka pro, kde pro, kde proti. Nikdo se nedrže. Přijato 45 od pana Portaše. Spravodajce se nelíbí, kdo je pro? Proti. Všichni ostatní, jako vždycky, takže Zamítnuto, ale teď. Paní zpravodajka je pro 46. Od stejných autorů. Kdo je pro? Váhavá levice, kde proti eh, naprostá většina, takže zamítnuto. Teď eh, číslo 9 od paní Andrasen. Kdo je pro? Nikdo. Proti, zdrželi se zamítnut. 48, pardon, 47 od pana Elise. Pravdajka je proti, kdo je pro? Liberálové a konzervativci, kdo je proti? Většina ostatních, takže zamítnuto. 68 od Lavie. Pravdajka je pro, kdo je proti? Eh, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se. Eh, přijato. A teď jsme u 49 eh, Jirana Ferma, podporuje zpravodajka. Kdo je pro? Ne proti? Ne tolik. Drželi se, takže přijato. Takže teď jsme u kompromisu G. Francesky, kdo je pro? Děkuji vám, kdo je proti? Zdrželi se, přijato. A teď tedy jsme u 55. 55, autor pan Gajer, ústní pozměňovací návrh zpravodajka je pro. Děkuji, kdo je proti? Aha. To jsou plaché paže, které se zvedají, takže elektronicky zahajujeme. EPP dalo instrukce, má své instrukce pro své členy. Dobrá, takže eh, uzavíráme hlasování. Hlasování je uzavřeno, takže 18, 18. Ale ti dva z GUE, kteří jezdí na kole v Bruselu a jsou v ekonomi třídě a nepoužívají elektronické karty. Takže eh, dorozhodli o té většině. To je ekologické hlasování. Takže je to přijato? Ptá se pan předseda. Ano, je to přijato. Takže blahopřejeme panu Gajerovi. A nyní ústní pozměňovací návrh 11, paní Andreasen, zpravodajka je proti, kdo je pro? Nikdo. A promiňte, vy jste pro, takže dva jsou pro. Kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel? Jeden hlas zamítnuto. 56. Pan Alvaro a Haglund. Spravodajka je pro. Kdo je pro 56? Děkuji. Kdo je proti? Jeden je proti, zdržel se. Blahopřejeme panu Alvaro a panu Haglundovi. Takže Vzhledem k tomu, že jsme to přijali, můžeme jít na H, kompromis H. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? jeden proti, kdo se zdržel, přijato. Takže teď se dostaneme přímo do prostředka dvanáctka. Autorka Andrea Sen, Kdo je pro dvanáctku? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Zamítnuta dvanáctka. 63. James Ellis. Spravodajka je proti. Kdo je pro 63? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 64. Autorka Monika. Spravodajka to nemá ráda. Kdo je pro? Kdo je pro 64? Takže budeme hlasovat elektronicky. Elektronicky hlasujeme. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasujeme rychle. Kdo je pro? Proti? Ne, ne. Takže oni jsou proti. Proti. Takže 19, 19. Takže je to zamítnuto? Zamítnuto. Kdyby to bylo hlasování ohledně původního textu, tak kdyby zde byla rovnocenost, tak by se to vnímalo jako ve prospěch. Ale pokud je to pozměňovací návrh, pokud je rovnocenost hlasů, tak to znamená zamítnutí pozměňovacího návrhu. 65. Pozměňovací návrh 65. Spravodajka je pro. Kdo je pro 65? Děkuji. Kdo je proti? Jeden, kdo se zdržel? Přijato. 66, bylo mi řečeno, je staženo. Monika stáhla. 67, James Ellis. Spravodajka je pro. Kdo je pro 67? Děkuji. Kdo je proti? 5. Kdo se zdržel? Přijato. 68. Kdo je pro? 68 pro. Kdo je proti? Kdo je proti? To je stejná většina jako před chvílí. Budeme to ověřovat elektronicky. Hlasování je zahájeno, hlasování je ukončeno. 19 plus 2, 17 proti, přijato. 69, James Ellis. Spravodajka je proti. Kdo je pro 69? Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 70. James L. Spravodajka je proti. Kdo je pro 70? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. To jsou divné většiny. 71. Geran Ferm. Kdo je pro 71? Děkuji. Kdo je proti? 3 proti, zdržel se. Přijato. 13. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 14. Pro? Nikdo. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 72. James L. Spravodajka je proti. Kdo je pro 72? Takže elektronicky hlasujeme. 72, autor James, elektronicky hlasujeme. Je to zahájeno, hlasování je uzavřeno, 18 pro, plus dva hlasy, 18 proti, takže Guet tentokrát hlasuje s pravicí. To jsou podezřelá ujednání. Takže kompromisní návrh číslo jedna Tady máme tři části, EPP a ALDE o to žádali. První část, kdo je pro? Kdo je pro první část? Děkuji. Kdo je proti? Dva proti. Kdo se zdržel? Přijata první část. Druhá část. Pravodajka je pro také. Kdo je pro? Elektronicky hlasujeme přímo, protože tady je to velmi rozdělené. Hlasování je ukončeno. 14 pro, plus dva hlasy, ale to nestačí, 22 proti, druhá část mizí. Třetí část, je smysluplná třetí část, paní zpravodajko. Můžeme hlasovat o té třetí části, když jsme zamítli druhou? Ano. Takže zpravodajka je pro třetí část. Je to stejná většina? Kdo je proti třetí části? Ano, to je stejná většina takže třetí mizí také. Takže zbývá jenom první část tohoto kompromisu. Teď jsem pochopil, že pozměňovací návrh 73 odpadá. A co pozměňovací návrh paní Senové? Takže ostatní neodpadají, mi tady říkají. Co říká zpravodajka k tomu? Musíme hlasovat o těch ostatních? Eh, pozměňovacích návrzích. Můžeme přijít, přejít přímo k hlasování 78, protože 73 je ústní pozměňovací návrh a stejně tak 15, ty odpadají, ale 74, 75 eh, a 76 jsou pokryty kompromisem I. Takže můžeme přejít příliš eh, přímo k hlasování čísla 78. Dobře. Takže první část kompromisu stačí, proto aby vyřešila všechna, všechny pozměňující návrhy až do 78. Je to tak. Takže 78 lavia. Ne, promiňte? No, je... realtà è... Ve skutečnosti odpadly druhá a třetí část kompromisu tak musíme hlasovat i 76 a 77. Děkuji. Yeah. Dobře, dobře. Takže vycházíme z toho, že odpadá 73, 75, 74, takže ty jsou mrtví, říká pan předseda. Ty jsou zahrnuty kompromisem velké I, ale musíme hlasovat o 76 autorka paní Gralie. Spravodajka je pro nebo proti? Pro. Takže spravodajka je pro, ale jsou tady zlí lidi, kteří jsou proti. Takže hlasujeme elektronicky k 76. Hlasování je zahájeno ohledně 76. Všichni hlasujte elektronicky. Hlasování je ukončeno. 13 plus 2 hlasy pro 23 proti, rozprášeno. 77, autor je Klute a Portáž. Spravodajka je pro, ale asi to bude stejná většina. Spravodajka je pro, kdo je proti 77. Ti zlí jsou početnější, takže zamítnu to. A nyní 78, autorem je Giovanni. Ne, Monika chce mluvit? Já mám jenom takovou Eh, tichou otázku po té, co jsme nepřijali kompromis, tak 75 eh, také není pokrytá. Eh, to jsem se chtěla zeptat paní Balzany. Ta 75 není pokrytá. Takže o tom jsme ale nehlasovali, o 75. To, to jsme odmítli. Co si o to myslí Francesca? Il est couvert ten pozměňovací návrh je pokryt tím kompromisem. Ta 75 je pokrytá kompromisem. Nehovoří se do mikrofonu. James. Jamesy. Když čtu ten text, tak to není pokryto. Měli bychom o tom raději hlasovat, pane předsedo. To je tak trochu dojem, který mám také, ale... Eh, paní zpravodajko. Podle mne to je pokryto tím finálním hlasováním, díky kterému jsme schválili první část nebo díky kterému přežila první část uděleného hlasování, protože to první hlasování eh, prošel kompromis. To znamená, první část odděleného hlasování zůstala v rámci kompromisního textu a tím pádem tím je pokryt také pozměňovací návrh paní Holmajer. Dobře, takže budeme vycházet z toho, že je to pokryto. 78. Autor Giovanni Lavia. Kdo je pro kdo je pro? Proti? Při proti, kdo se zdržel? Přijato. 79, James Ellis. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ústní návrh 1. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní konečné hlasování. Budeme hlasovat elektronicky a přidáme dva hlasy někde. Budeme hlasovat elektronicky. Je to zahájeno, hlasování je ukončeno, zahájeno. A konečné hlasování je ukončeno. Takže 32 pro, 4 proti a ti dva přátelé se zdrželi, takže blahopřejeme zpravodajce Frančesce, je to krásný výsledek. Děkuji všem těm, kteří přispěli ke kompromisním návrhům. Takže, drazí přátelé, zasedání je ukončeno. Zítra ráno se sejdeme v 9 hodin.